Hned na úvod naší schůze bych vás chtěl informovat o výsledcích schůze koordinátorů ze včerejšího dne. Především schválili jsme návrh na sepsání stanoviska eh, průmyslového výboru ohledně uplatňování rámcového programu pro výzkum Koordinátoři potvrdili, že EPP bude zodpovědnou skupinou za vypracování tohoto stanoviska a navrhovatelem bude pana Aldo Patricello byla schválena zpráva z vlastní iniciativy, opět tedy k tomuto výboru, a to je účinnost financování EU v oblasti dezaktivace jaderných eh, elektráren v nových členských státech. Pan Marinescu z EPP byl jmenován zpravodajem k této zprávě. Tež jsme schválili Eh, návrh dotazníku pro nové kandidáty účetního dvora, a to eh, nizozemského a kyperského, a připravili jsme k tomu odpovídající harmonogram eh, až do, od června 2010 až do ledna 2011. Můžete se podívat do tohoto kalendáře a paní Ayla Sender bude zpravodajkou k tomuto téma. Také jsme schválili harmonogram, který se týká předkládání nové výroční zprávy zprávy účetního dvora, eh, která tedy bude předložena výboru oficiálně v úterý 9. listopadu. Pak je tu 5. října, to je datum návštěvy účetního dvora. Všichni poslanci z našeho výboru eh, jsou eh, vybízeni k tomu, aby se účastnili a to proto, a to proto abychom mohli správným způsobem zorganizovat tuto návštěvu. A také jsme připravili definitivní program defin, delegace do Chorvatska a schválili jsme také kalendář pro druhou zprávu absolutoriu Evropského, Evropské policejní koleje eh, pro 2010. Také jsme začali organizaci delegace, nebo tedy cesty do Maďarska Ehm, i s tím, kdo by se mohl účastnit této cesty do Maďarska. Koordinátoři zamítli návrh pana Audiho, eh, který žádal od právní služby Evropského parlamentu studii o dopadu kontroly Evropského parlamentu na jiné eh, instituce. Koordinátoři schválili částečně žádost pana Rivellínyho Eh, na právní službu Evropského parlamentu ohledně, ohledně změn týkajících se finančního nařízení. A také jsme schválili iniciativu eh, registrovat na Europarl eh, finální rozhodnutí o absolutoriu a místo tedy hlasování o usnesení. A také jsme navrhli, aby při každém hlasování o absolutory na plenárním zasedání bylo zasláno formální pozvání všem institucím, jejichž přítomnost se považována za vhodnou. A na závěr byl změn harmonogram našeho výboru a tento program bude rozeslán všem členům výboru. To je tedy vše, co jsem vám chtěl sdělit ohledně včerejší schůze koordinátorů pokud nemáte nějakých výhrad či konkrétních eh, poznámek k tomuto bodu, můžeme přejít k druhému, tedy a ústřednímu bodu naší dnešní schůze, jímž je společné slyšení výboru pro eh, rozpočet a pro kontrolu rozpočtu k tématu udržitelný přeskum finančního nařízení. Především bych chtěl poděkovat všem účastníkům, všem přítomným. A chtěl bych také zdůraznit, eh, pane eh, předseda Ody a mm, vážení kolegové, vážení hosté, že je dnešní schůze nesmírně důležitá, protože se vztahuje právě k přeskumu finančního nařízení. Když mluvíme o finančním nařízení, nemáme na mysli věc, která by se týkala jen odborníků finančních, protože tento nástroj je nesmírně důležitý i pro mm, politický a institucionální život institucí Evropské unie. Je tedy nesmírně důležitý pro všechny daňové poplatníky. A to platí především v dnešní době, kdy eh, některé členské státy se odstly ve velice závažné ekonomické a finanční krizi. Takže jde o to, jak se využívají veřejné prostředky Evropské unie. A právě to nás vedlo eh, k tomu, abychom se snažili eh, vést v našich institucích eh, k, ke zdravému ekonomickému vývoji, abychom snižovali zaměstnanost v EU a na jedné straně abychom předešli zbytečnému zneužívání nebo ten nadužívání evropských fondů a také jak se zjišťuje například eh, sešetření v členských státech nebo sešetření OLAFu nebo účetního dvora, že eh, jsou tu určité hypotézy, mm, které odkazují na určitou korupci nebo dokonce podvody ohledně využívání veřejných prostředků. Eh, výbor pro kontrolu rozpočtu má též důležitou politickou úlohu spočívá v tom, že má ověřovat, do jaké míry se účinně využívají evropské finanční prostředky. Takže do jaké míry byly správným způsobem použity eh, mm, evropské peníze. Zda tedy určitý typ projektu, eh, který byl eh, zaplacen z evropských peněz, zda měl tedy být financován či nikoli. Protože daný projekt sice mohl být realizován, ale eh, nemá eh, žádnou souvislost eh, s evropskou úrovní, tedy s Evrop... Hm, neměli by financovat z evropských prostředků. Jde o to, abychom vytvořili tu správnou rovnováhu mezi zjednodušením pravidel, snížením byrokratické zátěže, kterou si vždy přejeme a také si ji přejí všichni eh, eh, partneři. Ovšem to vše mm, ve spojení s přísnou kontrolou, protože eh, čím menší jsou zádrhele v byrokracii, tím efektivněji také můžeme kontrolovat celé procesy. Nechceme tolerovat eh, zbytečné vyhazování evropských prostředků, chceme předcházet koluzi a chceme podporovat transparentnost a účinnost využívání evropských financí. To je nesmírně eh, důležité, zejména nyní po schválení Lisabonské smlouvy, která posiluje pravomoci Evropského parlamentu, tedy i našeho výboru pro kontrolu rozpočtu ohledně finančního nařízení a ukládá nám hlubší eh, povinnosti, ukládá hlubší povinnosti členským státům. A s trochou lítosti musím konstatovat, že návrh Evropské komise, který dorazil teprve minulý týden, Ehm, pravděpodobně to eh, není náhodou, ale takováto situace opravdu neusnadňuje naši dnešní práci a neusnadňuje to ani práci našeho výboru. Jedním z hlavních témat, eh, jim se chceme eh, zabývat v dnešním dni, je to, jak zlepšit audit, kontrolu komise, tedy ze strany komise, kontrolu ze strany OLAFu už eh, včera, když jsme hovořili s panem komisařem Šemetou, zabývali jsme se jeho dalším programem na další měsíce a hovořili jsme o tom, že pro nás bude nesmírně důležité posilovat eh, úlohu OLAFu. A také bych řekl, že je třeba zdůraznit další významný aspekt, protože 80 eh, evropských prostředků se spravuje ze strany členských států takzvaným konečnou, to je tzv. konečná zpráva finančních prostředků, eh, zodpovědnost finální a politická a institucionální leží na komisi. Nicméně tyto prostředky jsou spravovány na národní úrovni či regionální úrovni. A eh, teď jde především o to, že členské státy také musí mít zodpovědnost eh, a teď jde Jednalo se nám o to, aby nám pan komisař Šemeta odpověděl včera, nicméně tu odpověď jsme nedostali a doufáme, že eh, jiní členové komise nebo eh, jiní zástupci komise nám nezdají ehm, podrobnější odpověď. Chceme vědět, jaké členské státy Eh, porušují eh, určitá pravidla ve využívání veřejných eh, evropských prostředků, tam, kde se nedostatečně brání pronikání organizované zločinnosti do zprávy veřejných prostředků z evropských fondů a jaké typy sankcí se budou využívat proti těmto členským státům, které nejsou ochotny v tomto pokročit dál. Zabýváme se tedy eh, řízení a zodpovědností eh, ze strany členských států a eh, možnými sankcemi. Já si myslím, že teď není čas na nějaká principiální prohlášení teď je zapotřebí dojít k jasným pravidlům, jasně je vyslovit, protože se jedná o veřejné evropské prostředky. Nejsou to jen prostředky z institucí, jedná se o peníze z kapes všech daňových eh, poplatníků a autorita evropských institucí se měří také podle transparentnosti, účinnosti a výkonnosti eh, využívání eh, peněz daňových poplatníků ze všech 27 členských států. Chci tedy poděkovat všem účastníkům dnešního slyšení a i hned předám slovo eh, paní kolegyni Au, která je místo předsedkyní rozpočtového výboru, aby též mohla pozdravit všechny vás. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane kolego, zase všechny vás srdečně zdravím jménem <clears throat> výboru pro rozpočet, pane komisaři, zvážení hosté, vážení kolegové. Veřejné slyšení, které jsme dnes uspořádali společně s výborem pro rozpočtovou kontrolu, by mělo zdůraznit naší úlohu jako spolu eh, <clears throat> legislátora eh, a mělo by nám tuto úlohu ulehčit. A my chceme mít možnost eventuálně měnit návrhy komise ve prospěch eh, tedy nás všech. K tomu teď máme jako rozpočtový výbor nové pravomoci. To, co nám komise předložila a co bude dnes naším hlavním tématem, se týká zjednodušení rozpočtu. My chceme, aby naše eh, peníze eh, šly nejenom v pořádku směrem k občanům a směrem k nejrůznějším příjemcům, mimo jiné Eh, nevládním organizacím a musí se to dít eh, také velkorysej. Samozřejmě je potřeba postupovat správně, ale všichni společně máme také zájem na tom, aby tyto peníze eh, nebyly vypláceny s nadměrnou byrokrací. Ze 199 článků, který, které máme vlastně na starosti, těch na ty vlastně sáhla komise z více než 50%, neboli více než 50% těchto článků změnila. Minulý pátek eh, jsme eh, dostali třetí část těch pozměňovacích návrhů a návrh komise vlastně eh, obsahoval nové znění a komise nás na to upozornila, to je její právo, protože je to její iniciativa a rozhodla se eh, vlastně eh, toto eh, přepracování rozdělit na tři části. A podle názoru komise se jedná o nezbytné změny, které vyplývají z Lisabonské smlouvy a na to navázala komise tedy ve svých návrzích Vyplývá to také z nového ustavení Evropské služby veřejné činnosti a minulý pátek jsme dostali ten, ten poslední díl, tam jde konkrétně o zjednodušení. Všechny tyto e, tři části e, budou e, zpracovávány zvlášť, ale zároveň ve spojitosti. A až tedy bude dokončena ta práce, která vyplývá ze změn kterým zavdala příčinu Lisabonská smlouva a které samozřejmě eh, se budou týkat celého znění, tak eh, musíme proto celé znění eh, se snažit o zjednodušení. Já doufám, že budeme schopni tady toto vše mít na paměti a veškeré ty změny, které vyplývají z nového ustanovení eh, Evropské služby pro vnější činnost, že se to vše podaří dohodnout, protože když rada nebude ochotná s námi hovořit v tomto smyslu, nepůjde, nedojde k žádné změně rozpočtu. Nedojde k realizaci návrhů ze strany komise k e SVČ. Což znamená, že co se týče naříz- eh, toho finančního nařízení, máme před sebou mnoho práce. Proto také jsme společně uspořádali toto slyšení eh, s eh, výborem pro rozpočtovou kontrolu a k tomu vyslechneme také výroky příslušného komisaře Januše Levandovského. Pozvali jsme také nevládní organizace a experty z různých členských států a také člena eh, účetního dvoru, který také eh, nám k tomu řekne své stanovisko. My teď zahájíme toto slyšení úvodem, eh, který přednese Januš Levandovský, komisař pro rozpočet, a následovat budou tři experti z nevládních organizací a potom bude následovat debata, kde také padnou otázky. Podle pana komisaře to tak není dobře, ale my musíme představit kolegům tento proces nalézání nového správnějšího znění eh, finančních směrnice. Máte slovo. Děkuji vám páni předsedové. Já si myslím, že je velice dobrá tradice probírat eh, tak složité úpravy eh, v podobě veřejného slyšení. Já samozřejmě musím být eh, vděčný nejenom službám komise, protože vím, že jste hodně přispěli k této aktivitě, včetně Ingeborg Gressle, která to vede. Já bych eh, zmínil, že toto už je třetí úprava svého typu. První, byl technický, první byla technická úprava eh, vzhledem k Lisabonské smlouvě, druhá se týkala eh, úpravy služebního řádu vzhledem k zahájení provozu služby pro vnější činnost. A nyní se zabýváme takzvaným tříletým eh, přehodnocením. Každé tři roky bychom měli upravovat nebo se tím eh, zabývat tím finančním nařízením. A my si myslíme, že jednou z úprav by bylo, eh, že tu revizi bychom nemuseli dělat povinně každé tři roky, ale jenom když je třeba. My jsme uh, už uh, vlastně uh, chtěli toto eh, předložit tento týden, eh, vy minulý týden, a proto jsme to museli uspíšit všechny ty interní konzultace, tak abychom eh, už to na kolegium mohli minulý týden schválit tak, aby se to nakonec mohlo předložit tedy na slyšení. Teď se tedy podívejme do, na zásadní, na kontext, v kterém se pohybujeme. Ta revize probíhá na základě veřejného připomínkového řízení, které proběhlo v roce 2009, položili jsme 12 otázek a dostali jsme celou řadu eh, příspěvků. Týkalo se to zejména eh, zjednodušení eh, pravidel pro drobné příjemce, Vím, že vzhledem k postupu spolurozhodování a vzhledem tedy k řádnému legislativnímu procesu tak je toto eh, opravdu, toto opravdu budou pravidla až pro příští eh, finanční eh, perspektivy od roku 2012 a výše. Nicméně, předtím tedy, než řeknu, kolik, jaká by měla být vize pro budoucí rozpočet, musíme ho, musím říci, podle jakých pravidel se bude rozpočet naplňovat. Finanční nařízení a, a naplňování a pravidel, to prostě není. A, um, to prostě nekončí teď, to je průběžný a, uh, problém. Víme, že sektorová pravidla jsou a, um, nejdůležitější, protože a, uh, tam a, uh, se konkrétní příjemci mohou odchylovat od konkrétního ducha i litery eh, finančního nařízení. Jde o to, že finanční nařízení je taková finanční ústava Evropské unie. A eh, o to nám jde, tak aby bylo tedy tak ustrojené. Podívejme se tedy, eh, jakými směry se ubírala tato revize. Bylo to poměrně náročné zrevidovat více než 100 ze 180, myslím, sedmi článků, říká pan komisař stávajícího platného tedy nařízení. Naše revize se ubírala třemi základními směry. Za prvé zjednodušení. Tady eh, nejvíce promítají vstupy z připomínkového řízení. Potom je to eh, spojování, řekněme, míšení eh, zdrojů a jejich využívání. My chceme zajistit, aby rozpočtová omezení pro nás byla eh, do budoucna stejně důležitá jako nyní. Nicméně pro využívání a doplácení eh, tedy eh, těch zdrojů, využívání těch zdrojů společenství a jejich doplácení ze soukromých zdrojů, to musíme dále propracovat. A potom je to zvýšená odpovědnost zvýšené doučtova, nebo vyúčtovatelnost. 80% se implementuje ve členských státech a proto je třeba eh, splnit požadavky účetního dvora eh, a snažit se o mm, první historicky pozitivní DAS. To eh, je naším také velkým cílem posunout to tímto směrem. Podívejme se nejdříve na to zjednodušení. Myslím si, že tam vlastně jde o takovou revoluci v myšlení. V současnosti se kontroluje faktura za fakturou, což je tedy orientovaná, kontrola, kontrola orientovaná na vstup a ne na výstup. Je tedy nezbytné změnit způsob, jak postupujeme, tak abychom vnímali i výsledky, abychom se více soustředili na výstupy. Zjednodušení ovšem nemůže být pouhým sloganem pro změnu eh, způsobu myšlení. Změnu přístupu k auditu. Potom se tady musíme také vždycky bavit o eh, paušálních částkách, o škálách jednotkových eh, nákladů a v paušálních sazbách tam eh, bychom chtěli eh, zrušit maximální eh, v Prahy pro paušální částky. My máme historické údaje o příjemcích a víme něco o oběžných nákladech a účetních postupech a to je teď vidět v tom návrhu, který jsme předložili Kobu a Kokobu. Pokud jde o režim skutečných nákladů, tak z toho veřejného řízení eh, jsme zjistili, že eh, řada příjemců eh, chce ten režim skutečných nákladů. Nicméně my chceme zareagovat i na ty ostatní, kteří se přihlásili a chceme zavést ty skutečné chce i ten druhý režim, čili režim paušálních částek, čili budeme mít režim v eh, skutečných nákladů, pokud je o personální výdaje a potom ty absolutní, tedy pardon, ty paušální částky. To je opět tedy eh, výsledek eh, připomínkového řízení. Dále už nebude nezbytné zřizovat zvláštní bankovní účet pro předfinancování, pro zálohové platby. To se také tedy týká vracení eh, zisků z eh, předfinancování, poměrného vracení. Tady jde o, opět o reakci na eh, ty připomínky, které jsme dostali. Potom je tady hranice malých grantů, která se mění z 25 na 50 tisíc eur tam na ně se bude tedy uplatňovat zjednodušený, zjednodušený postup a my chceme také eh, změnit eh, další eh, limity pro veřejné zakázky. Pokud jde o pravidla pro ceny, tak chceme mít oddělená pravidla pro ceny. Tady jde o opět zjednodušení v reakci na <clears throat> veřejné připomínkové řízení. Pokud jde o eh, současnou krizi, tak, tam, eh, tak díky ní se musíme zamýšlet nad tím, jak eh, spojovat různé <coughs> typy zdrojů. Hovoří se tady o svěřeneckých fondech Unie. Víte, že Evropská unie poskytuje až 50 prostředků Dříve pan Bokroš, který tady je, a další instituce toto eh, zpravovaly, například OSN. Díky tomu Evropská unie není viditelná. Někdo zpravuje peníze od Evropské unie. Jiný. Měli bychom eh, využít, nebo měli bychom mít schopnost využít vlastní svěřenecké fondy. A to zejména v těch eh, nouzových zásazích na venek to si myslím, eh, že je velice důležité. Nicméně v současné době především potřebujeme eh, spolupráci s Evropskou investiční bankou. Evropská investiční banka je součást finančního souvězdí Evropské unie a proto eh, bychom chtěli zrušit ty zdlouhavé postupy pro spolupráci s Evropskou investiční bankou. Hmm a zabýváme se také novými eh, podobami eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak abychom eh, usnadili život těm soukromým partnerům. A v zásadě navrhujeme, aby soukromí partneři mohli fungovat na základě vnitrostátního práva dané země, které znají mnohem lépe. Instituce samozřejmě zajímá něco, co vnější svět tolik nezajímá, a sice možnost půjčovat si na nákup nemovitostí. A to je moje zkušenost, i když já jsem byl tady v parlamentu. To, jak financujeme nákupy budov a jiných nemovitostí a o příslušné úspory. A teď se podívejme na eh, lepší zúčtovatelnost, na lepší odpovědnost. To je obtížná věc, vzhledem k tomu, že v různých členských státech platí různé režimy. Ale jak eh, předseda eh, Kokobu a předsedkyně Kobu říkají, nemůžeme tolerovat tu chybovost, která zatím byla. Někdy to můžeme říkat už rovnou korupce. korupce při hospodáření s evropskými fondy. Já jsem a, a si vědom toho, že za to zodpovídám, všeme to za to zodpovídá a, a komise a, e, jako celek zodpovídá za hospodaření s penězi daňových poplatníků. Čili tohle je a, e, druhá strana mince. To, jak prohloubit odpovědnost v hospodaření. Nesmíme se uchylovat k politickým prohlášením. Možná, že eh, členské státy s federální strukturou, s nějakou spolkovou strukturou, bychom eh, neuspokojili s politickými prohlášeními. A proto eh, se chceme podívat na zkušenosti s platbami v zemědělství, s platebních agentur v zemědělství. Tam platební agentury vydávají prohlášení o věrohodnosti ze strany managementu, která jsou kontrolována nezávislým externím auditem. A členské eh, státy potom eh, připravují nějakou, takovou, nějaký výtah, syntetickou zprávu o těchto prohlášeních managementu. Já vím, eh, že to ještě nenaplňuje eh, očekávání, ale my musíme zohlednit to, že v členských státech eh, jsou různé režimy a členské státy reagují různě. A toto je, myslím, ten správný směr, krok správným směrem, tak, abychom eh, ty zkušenosti z platebních agentur v zemědělství aplikovali i na tu hlavní oblast rizika a problému. Potom ještě důležitá věc, na kterou poukazuje parlament i účetní dvůr, je eh, pravidelné zúčtování předfinancování. Hodně se toho předfinancovává, zejména teď v krizi v roce 2009 i trochu v roce 2008. A teď eh, jsme se dostali k tomu, že musíme pravidelně eh, zúčtovat eh, tyto, prostřed, zúčtovávat tyto prostředky. To je pochopitelné. Máme určitý eh, problém vysvětlovat dále, co je to tolerovatelná míra chyb, tolerovatelná rizikovost. Neznamená to, že bychom chyby chtěli tolerovat. Nicméně na základě dialogu s Inde, s Inge a s užitím dvorem ehm, víme, že v různých oblastech ten poměr eh, mezi přínosy a náklady je a měli bychom stanovit různé úrovně. Dnes se hovoří o dvou procentech pro všechno, ale já si myslím, že ne více než tři je snesitelné pro různé oblasti. Jsou různé oblasti ovšem eh, výdajové, a náklady na audit, náklady na kontrolu jsou někdy tak nepoměrně vysoké v poměru eh, k přínosu té kontroly, že bychom opravdu se měli zabývat poměrem nebo hodnocením eh, poměru eh, nákladu a přínosu při této kontrole. Ovšem tady máme určité problémy vysvětlit to, jak to má fungovat. Ovšem nevymysleli jsme si tohleto sami. Je to součást našeho dialogu s ostatními institucemi. Co tedy dále? Teď eh, už eh, přichází rozhodování, respektive řádný legislativní eh, postup. Parlament se přizpůsobuje Lisabonské smlouvě a nyní s, vnější, s službou pro vnější činnost. Máme také zásadní Tedy máme před sebou eh, zásadní eh, revizi finančního nařízení. Ovšem eh, provozní, prováděcí pravidla mohou být přijata až potom. Proto je realistickým předpokladem, vzhledem ke zkušenostem z minulosti, že bychom, můžeme říci, že bychom mohli být hotoví v roce 2012. To znamená, že vlastně to bude na konci stávajících finančních perspektiv, ale o to nejde. Jde o to, že tohle jsou základní eh, pravidla pro příští finanční perspektivy, eh, která budou stanovovat tedy to, jak předtím, než v roce 2011 řekne, kolik Tolik tedy uh, základní slovo úvodem. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. Já doufám, že to bylo i pro kolegy dost konkrétní. Pan komisař eh, nabídl konkrétní návrhy a konkrétní výroky. A nyní dáme slovo třem kolegům eh, z nevládních organizací. Nejprve Mark Mitchell, který eh, je eh, z Community Service Volunteers z Londýna a potom pohovoří paní Izabela Totová z Cordaidu. a potom pohovoří pan profesor Marko Matila z ředitel Finské akademie. Pane Michele, máte slovo. A potom budeme mít debatu. Dobrý den, děkuji za úvod a za příležitost eh, pohovořit na tomto slyšení. Jmenuji se Mark Mitchell a pracuji pro nevládní organizaci ve Spojeném království. Dělám to již od roku 1997, zabývám se otázkami financování z Evropy, jak spojenými tedy s Evropským sociálním fondem ve Spojeném království a také jsem pracoval na řadě transnárodních projektů z různých zdrojů financování a toto je tedy má zkušenost, kterou chci nabídnout dnes, co se týče realizace projektů v terénu. Tato zpráva vznikla na základě informací ze tří zdrojů Eh, Third Sector European Network, která se zabývá strukturálními fondy od roku 1996, eh, CSV, dobročinná organizace ve Spojeném království, která spolupracuje s dobrovolníky, mladými lidi, eh, lidmi, nezaměstnanými a vyloučenými lidmi. A, a dále Volonto Europe, to je velká evropská síť, 14 členů z nevládních organizací a moje vlastní Eh, organizace Dakorum, Rada pro eh, dobrovolnou službu, která eh, působí především na východě Anglie. Ta zpráva se zaměřuje na tři oblasti. Strukturální fondy, decentralizované fondy poskytované přes vnitrostátní agentury a centralizované fondy z Bruselu. Ve Spojeném království většina nevládních organizací se využívá strukturálních fondů od roku 2008 jsou atraktivnější vzhledem k tomu, že se eh, promiňte, v roce 1996, eh, protože se změnil způsob financování eh, ve Spaném království. Naše, naše nevládní organizace utrpěly vinou, vinou krize, vinou špatné výkonnosti hospodářství a proto se peníze z Evropy staly pro nás mnohem atraktivnější, protože netrpí tolik těmi krátkodobými šoky, eh, které stěžují na naší práci, eh, eh, která by využívala domácích zdrojů. Eh, I přes velký zájem o evropské financování nemáme žádný eh, jednotný zdroj informací eh, o tom, jak probíhá evropské financování, abychom získali přístup k různým formám financováním. Decentralizované programy eh, jsou poskytovány řadou eh, různých orgánů a agentur a informace nejsou poskytovány centrálně a žádná agentura nemá informace o žádostech, které se poskytují, které se, eh, které se posílají Evropské komisi přímo. Skotsko, Wales a Severní Irsko mají své vlastní programy financování a Nevládní organizace ve Skotsku, Severním Irsku a Walesku jsou součástí jednotného programu, tak jako je to tak jako třeba Grundtvig Leonardo anebo Use in Action. I evropské sociální fondy, i když mají určité určité e, tedy e, e, vedoucí páky vnitrostátně se rozpracovávají a implementují regionálně. Ve Walesku eh, sektor nevládních organizací využívá eh, z toho, že eh, mají nevládní organizace možnost platit do, časem stráveným dobrovolnickou prací. To jsou jejich příspěvky. Rozpočet na program ESF ve Spojeném království je 6,49 liber Eh, z toho příspěvek ESF eh, e je 3,090 milionů a eh, vnitrostátní příspěvek je zbytek. Z financování e ESF 196 milionů je určeno pro oblast konvergence, konvolu a Isle of Scilly. A zbytek dostávají malé organizace ve všech regionech kde jsou k dispozici větší kontrakty, ty také promiňte, dobrovolné organizace e, stojí před dvěma základními problémy. Jednak eh, velikost těch, těchto kontraktů eh, je činí velice riskantními a také tyto dobrovolnické organizace nemají sami dostatek peněz a proto pro ně investovat je velice obtížné. Tyto organizace také pracují. Řečník je požádán, aby zpomalil. Mimo to tyto organizace, které pracují eh, s vyloučenými zranitelnými skupinami, eh, to jsou třeba dlouhodobě nezaměstnaní, eh, ne, nemohou zaručit tedy zvýšení počtu pracovních míst. Průzkum TSN, který se dívá na zkušenosti těchto organizací z nového programu ESF z roku 2008, potvrzuje tyto zkušenosti. Eh, z údajů eh, řídícího orgánu a eh, průzkumu TSN je jasné, že hlavní účastníci tohoto programu, to znamená ti, kteří získávají většinu kontraktů a financování, je malý počet velkých soukromých, často globálních organizací a zapojují se kvůli zisku. Je tady nebezpečí, že tady bude dále podporován jev vyzabavání třešničky na dortu a tím eh, utrpí eh, tedy eh, ti klienti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnáni. Z analýzy, která byla provedena od roku 2008 do roku 2009, vyplývá, že v průměru 25 všech projektů ESF eh, jde tedy eh, do eh, tohoto sektoru dobrovolných organizací. A je potřeba podotknout, že jenom malý počet těchto organizací se vyzná v tomto prostředí a je schopno získávat většinu financování. 12 organizací získává skoro 40 všech financí z ESF. Je tady ale obecná tendence snižovat počet kontraktů a zvyšovat jejich hodnotu, ale eh, přímé výzvy, eh, které se dále praktikují ve Velsku a Skotsku, umožňují eh, využívat čas dobrovolníků na financování. Toto není možné v Anglii. Ve Walesu také Waleský parlament umožnil využívání jakéhosi rezervního fondu, který poskytuje peníze dobrovolnickým organizacím, které se dostanou do potíží. Přísný systém kofinancování v Anglii vlastně eh, znemožnil eh, těmto organizacím eh, účastnit se plánu na ekonomickou obnovu a využívat třeba jednorázových plateb. Zdá se, že některé regiony se, eh, si vedou velice dobře, ale eh, regiony v Anglii trpí eh, nadměrnou přísností provádění, provádění auditu a kontrol. Nyní o ERDF. V Anglii máme devět regionů, který každý má své vlastní priority ve spojení s ERDF. Ku příkladu východ Anglie má priority které se týkají nízkouhlíkové ekonomiky a snahy propagovat inovace a znalosti, eh, podporovat podnikatelství a zajistit trvalý udržitelný rozvoj. Co se týče zapojení nevládních organizací, eh, podařilo se dosáhnout několika malých úspěchů. Eh, vznikla tady účelová budova pro jednu z nich, kde může nabízet nové služby klientům a také IMKA získala financování na zlepšení poskytování služeb mladým, mladých, mladým lidem. Eh, eh, eh, v každém případě máme dlouhou tradici podpory fondů pro rozvoj venkova v tomto regionu, i když administrativa, která se týká výkaznictví, je velice časově nákladná. Eh, málo eh, nevládních organizací má ovšem zájem o eh, tento zdroj financování, protože administrativa je příliš složitá. ESF přešel ke kofinancování a ERDF e stále vyžaduje aby nevládní organizace poskytly stejný, eh, stejnou výši finančních prostředků, jaké dostanou, a to je velká překážka. Co se týče decentralizovaných eh, fondů, které jsou poskytovány vnitrostátními agenturami, situace zůstává stejná. Eh, máme k ním snažší přístup a jsou dobře přizpůsobeny vnitrostátnímu kontextu. kontextu Základní rysy těchto programů jsou stejné a vedou ke větší spokojenosti. Vnitrostátní agent dokáže eh, interpretovat pravidla Evropské komise v místním kontextu a eh, to eh, zjednodušuje práci využívání národních expertů pro vysvětlení obsahu žádosti je také důležité a poskytovatelé také eh, si budují snadněji vztahy s vnitrostátními agenturami. Eh, více než 60 žádostí v této oblasti, jako třeba Grundtvig Leonardo a Youth in Action z našeho odvětví, jsou eh, úspěšné. Co se týče fondů přímo od komise, ty jsou asi nezajímavější, ale přístup k něm je nej, nejsložitější jak pro jednotlivé agentury a sítě, které nejsou v Bruselu. Jednak eh, to, jak eh, jsou eh, vlastně naformulovány výzvy, představuje problém, protože texty jsou výsledkem spolupráce lidí z různých národů a často jsou opakovaně překládány. Je tady povinnost podepisovat deklarace o partnerství, to zabere mnoho času a často to vede Eh, k neúspěchu i přes kvalitu, eh, obsahovou kvalitu žádosti. Eh, I když generální ředitelství poskytla šest týdnů času na přípravu, často to nestačí na přípravu projektu. Ve Spojeném království máme na podobné přípravy žádosti 12 týdnů. Kofinancování je také velkým problémem pro eh, britské nevládní organizace, protože tradiční zdroje financování jako trusty a nadace nechtějí podpořit práci v Evropě eh, a proto pravděpodobně nevládní organizace nebudou schopny eh, zapojit mezinárodní práci jako relevantní, když chtějí poskytovat své služby a získat zároveň finance. Rozhodování je také velice pomalé a je možné, že když dojde k některým spožděním, že eh, je potřeba projekty přepisovat anebo dokonce úplně stáhnout. Závěrem chci říci, že financování z Evropské unie je eh, důležitým eh, zdrojem pro fungování nevládních organizací ve Spojeném království. Eh, protože to poskytuje eh, finance nad rámec toho, co lze získat doma. Princip subsidiarity, který znamená, že eh, odpovědnost za zprávu strukturálních fondů přechází na členské státy, stěže Evropské unii zajistit, aby financování se řídilo cíly politik, které jsou odsouhlaseny na evropské úrovni. Členské státy ale nejsou nuceny k tomu, Eh, aby eh, přizpůsobovali cíle eh, těm, které byly odsouhlaseny pro strukturálním fondům. A vede to také k tomu, že se na jejich využívání podílí stále méně nevládních organizací. To, že není možné použít čas dobrovolnické práce jako hodnotu pro poskytnutí financí vlastních zdrojů na vnitrostátní úrovni ve vztahu ke strukturálním fondům, a i pro centralizované a decentralizované fondy je smutné a i když to umožňuje současné znění finanční, finančního nařízení, často je to zakazováno. Požadavky auditu a nutnost archivovat e, záznamy je také břemenem a mělo by být úměrnější e, a, e, a mělo by se přizpůsobit vnitrostátním předpisům. Co se týče centralizovaných fondů, bylo by dobře zjednodušit postupy, možná zavést eh, jednoduchý, eh, jednoduchou koncepci eh, nějakého, nějaké žádosti ve zjednodušené formě, která by byla podána jako první krok a teprve potom, když uspěje, by se podala plná žádost. Mnoho z těchto problémů, o kterých jsem zde hovořil, se týká, se týká centralizovaných fondů a Doufáme ale, že eh, z, jak, jak vyplývá z prvního návrhu finančního nařízení, zbude ještě i poté, až vstoupí v platnost řada problémů, které bude potřeba řešit. Děkuji vám. Děkuji, pane Mitchelli. Mr. Eh, nám tady eh, předvedl, jak jakým rozmanitým způsobem se eh, rozpočet vlastně naplňuje a také to, že nemůžeme všechno vyřešit tady odsud z Evropy. Ale eh, eh, všimla jsem si jedné věci a budu ji pořád citovat. Nikdo Ehm, nemusí eh, se eh, držít, eh, držet těch národních spletitostí, pokud jde o financování. Tak děkuji, že jste něco takového řekl. A nyní tady budeme mít druhou expertku Court Aid, a sice paní Todd. Já vás poprosím opravdu jenom 10 minut, protože jinak nám tady dojde čas. Děkuji vám. Děkuji. Já se budu snažit zkrátit svůj projev, protože ten je vám dostupný písemně. Jmenuji se tedy Izabela Toth a pracuji pro eh, holandskou katolickou organizaci pro pomoc a rozvoj, která je jmenuje Cordate. Dnes hovořím za Concord, to je Evropská konfederace rozvojových nevládních organizací. Concord reprezentuje 24 národních platform a 18 mezinárodních sítí, to je přes 1600 nevládních organizací eh, v EU. Eh, vedeme tedy úvahy, politické eh, aktivity a eh, často se zapojíme do dialogu s evropskými institucemi a dalšími organizacemi občanského, občanské společnosti. Obrat financování v rámci Concordu je 7 miliard, miliard euro ročně a je to 25 milionů z, z kapes tedy soukromých dárců evropských, které podporují práci těchto našich členů. A vítáme velice příležitost dnes Eh, přispět této diskuzi o reformě, protože tato reforma poslední byla zaměřena na snížení administrativní zátěže na eh, práci nevládních organizací. Eh, my jsme v průběhu konzultací v roce 2009 už na tomto pracovali zejména s členy, kteří se účastní naší pracovní skupiny v rámci Concordu. Především je třeba zdůraznit, že nevládní organizace eh, těší, eh, že zde bude celková, eh, celkové finanční nařízení, které se bude snažit o zlepšení finanční zodpovědnosti a zavedení osvědčených praktik, protože se jedná o peníze daňových podplatníků a chceme sloužit společnosti. Nicméně nevládní organizace stále ještě vidí, že tu jsou administrativní zátěže, které jsou klíčovou potíží v přístupu přístupu k financování ze strany EU. Víme, že se zlepšila kontrola od doby pádu Santerovy komise, ale bylo by zapotřebí lepší vyváženosti mezi e, operativností a odpovědností. A navíc revize finančního nařízení by neměla vést k navýšení administrativní zátěže pro nevládní organizace ani by neměla, eh, ani bych se nemělo eh, chápat to tak, že zvýšená administrativní zátěž by mohla zvýšit také účinnost, nebo že by, eh, že by zlepšila dodržování pravidel, protože nadměrná kontrola by mohla mít negativní dopad na ty drobnější aktéry, které mají méně zkušeností. Možné změny ve finančním nařízení by měly být především hodnoceny na základě principu eh, hospodárnosti, účinnosti a efektivity. A všechny tyto principy jsou stejně důležité, proto musí mít stejnou váhu. Navíc na základě tedy přijaté Lisabonské smlouvy víme, že stávající přeskum finančního nařízení musí být adaptován právnímu rámci provádění rozpočtu, který je stabilní a má se řídit novou smlouvou a také je zapotřebí uvažovat o tom, jak ještě správně do toho musí být začlen mandát SVČ. V tomto smyslu Concord souhlasí a podporuje ehm, sdělení Evropského účetního dvora, které se týkají ehm, potřeby uchování a zvýšení zodpovědnosti eh, a finančního řízení na úrovni delegací. Eh, budoucí organizační struktury delegací EU eh, by neměly ohrožovat účinnost a efektivitu operačních a finančních funkcí eh, a oddělovat ty, oddělovat ty povinnosti od sebe. To je tedy eh, velice eh, důležité, protože komise spravuje tyto finanční prostředky v rámci delegací a víme, že to je navíc ještě další tedy financování ze strany místních organizací, pardon, pro místní organizace v rozvojových zemích. Co se týče implementačních pravidel, jenom je projdu velice stručně, pokud to bude možné tedy. Co se grantů týče, eh, vítáme, že stávající systém vízem funguje dobře. Europe Aid eh, je chápán jako jednoduchý nástroj, eh, který umožňuje dobré pochopení systémů v Evropského společenství protože tyto informace některé organizace nemají, zejména organizace z rozvojových států. Concord vítá zlepšení, k nímž došlo eh, v posledních měsících roku 2009 tím online eh, uveřejněním výročních akčních plánů a pracovních plánů podle jednotlivých témat a zeměpisných eh, oblastí. Nicméně už je tedy zmíněno v několika programech z například z července roku, že tu jsou určité eh, rozpory ehm, ohledně výzev uveřejněných na úrovni delegaci. Měly by tedy tyto výzvy být uveřejňovány mm, s patřičným předstihem. Co se týče kofinancování, my silně podporujeme více flexibility eh, v požadavcích na spolufinancování. To je nezbytné, eh, pokud si Evropská komise přeje podporovat všechny typy nestátních aktérů, včetně organizací v rozvojových zemích a také evropských organizací, zejména těch, které jsou z nových členských států a mohou mít eh, menší kapacitu získávání finančních prostředků. Stávající pravidla umožňují kofinancování a měla by být zachována. Co se týče grantů založených na výkonnosti, ohledně tedy eh, jednorázových eh, příspěvků, na základě eh, předběžné analýzy a konzultací členové Concordu nepodporují zavedení jednorázových částek do přímých výdajů jednotlivých akcí. Doporučujeme, aby byl zachován stávající systém uvádění skutečných výdajů Využívání jednorázových plateb se sice zdá, že zjednodušuje řízení grantů, ale eh, také má nevýhody protože nemůžeme plně eh, získat protihodnotu všech výdajů. Ehm, většina nevládních organizací má standardní politiku alokací, která zajišťuje to, že veškeré výdaje eh, mají být tedy získány eh, zpět, mají být proplaceny, ale také dárci přispívají určitým způsobem k, to, k zaplacení těchto výdajů. A teď je tu otázka plateb na výkony, to není pro nás realistické, protože um, Uživatelé grantů eh, jsou vystaveni nedostatku finančních prostředků, pokud nejsou splněny cíle. A to splnění cílů někdy bývá otázkou interpretace. Eh, někdy jsou používána velice tvrdá pravidla na tzv. soft nebo tedy jemnější rozvojové projekty. Pak tu jsou ještě související doporučení. E, nejzásadnějším je najít takový systém, který bude umožňovat jednoduchou zprávu e, e, a řízení rozpočtu, aby tedy byla, byly propláceny ty výdaje, které nevládní organizace skutečně mají. Je to tedy správným způsobem třeba zaúčtovat. Ale nemělo by být to příliš velké administrativní břemeno týkající se eh, těchto finančních zpráv. Ohledně pravidla pro neziskovosti, už je tu patřičná flexibilita. Je tu doko- máme dokonce praktického průvodce pro vnější akci eh, Evropského společenství a Concord by si přál, aby tato flexibilita eh, byla ještě rozšířena co se týče stropu pro drobné granty, Concord věří, že práh pro eh, malé a velice malé granty je správně stanoven je třeba zajistit férovou hospodářskou soutěž a rovné zacházení. Eh, ohledně kaskadových grantů eh, na základě obecného trendu spolupráce s našimi partnery si myslíme, že je Eh, že by bylo oprávněné uvolnit restrikce pro granty třetím eh, stranám, tedy těm místním partnerům, eh, tím, že by se stanovilo určité maximální procento z celkového objemu projektu. Implementace prostřednictvím místních partnerů je totiž velice důležitá. A nyní komise a zpráva finančních eh, materiálů eh, na základě mm, eh, prostředků, které byly, které byly určeny k prefinancování, tak ty by měly být využity k aktivitám souvisejícím s projektem a nebo případně Eh, další myšlenky, eh, které souvisejí s danou akcí a mohou být ověřitelné jako, eh, jako projekty související s tím původním projektem. V současné době můžeme říci, že preferencování limitu na 90 celkového grantu v případě Europeit a 80 celkového grantu DG Echo je zapotřebí zachovat určité eh, záruky, například se může vytvořit kolektivní fond, eh, eh, jak to vytvořilo DG e Research, pro dobu trvání celého projektu, aby se pokryla možná rizika u příjemců, kteří by například mohli zbankrotovat nebo by nerespektovali um, povinnosti a nebo by zde byla možná dána výjimka. A vzhledem k tomu, že musím ukončit svůj projev, tak už se zmíním jen o eh, administrativní práci pro žadatele. Eh, věříme, že to souvisí spíše s žádostmi pro eh, postupy Europe Aid než se samotným finančním nařízením. Myslíme, že obecně ten postup eh, eh, eh, žádostí se zlepšil za posledních několik let také díky těm poskytování těch prvních informací tomu nástinu a díky registraci PADOR. A tento systém by měl být trvale tedy systematicky využíván. Někdy dochází k tomu, že u centralizovaných výzev eh, je třeba eh, poskytnout jak ten prvotní nástěn informací, tak ten plný projekt eh, současně. A my ještě jednou jako Konkord chceme zopakovat, že Evropská komise využívá někdy omezené postupy jako obecné pravidlo. Co se týče padoru, myslíme si, že to je krok správným směrem, ale důležité zdůraznit i to, že se ve, těžko používal jako elektronický nástroj a že by bylo zapotřebí dále zjednodušit, protože tam jsou určité technické problémy s ním. A vítáme cel, celou um, možnost tedy uh, online uh, žádosti, která se nazývá Prospekt. A uh, podporujeme využívání standardizovaných nebo tedy uniformovaných uh, Eh, uniformních žádostí. Eh, a také bychom rádi, aby vážení poslanci a eh, aby komise se zabývala otázkou DPH a přijatelností začlenění daní. DCI a nařízení o lidských právech by podle nás měly být uvedeny do souladu se stávajícím textem finančního nařízení a implementačních pravidel finančního nařízení. Některá pravidla si protiřečí, což nenapomáhá tomu, aby DPH bylo přípustným nákladem. A my bychom potřebovali, aby nařízení DCI a IDAR eh, takto byla harmonizována Eh, protože DPH eh, bylo plánováno od ledna 2010 jako eh, přijatelný výdaj, ale v rozhodovacím procesu se to nějak nepovedlo začlenit z čehož vyplývá, že eh, daně nejsou začleněny tedy do přípustných nákladů, ale příjemci eh, grantů potřebují včasné vyřešení těchto hm, problematických otázek. Smlouvy jsou podepsány v roku 2007 a začlenují do sebe potřebu a což tedy způsobuje, že je třeba začlenit jako přípustné tyto náklady retroaktivně. Eh, co se týče nepřímých výdajů, eh, tak tu jsou i, tak je to otázka směných kurzů, protože eh, podle EITCO mm, ti, kdo jsou uživatelé grantů, musí používat určité směné kurzy, které neodpovídají směným kurzům, eh, které převádějí peníze z jednoho účtu a z jedné země na druhý, do, do druhé eh, což je tedy pak potíží při eh, výkaznictví. Je to potíží i pro likviditu. Někdy dochází k výrazným rozporům mezi tím, co bylo skutečně vynaloženo a tím, co pak je v tom výkazu, že bylo vynaloženo. Concord je tedy proto, aby finanční nařízení nebo prováděcí předpisy se zabývaly také skutečnými směnými kurzy, eh, aby my tedy doporučujeme, aby se používal skutečný směný kurz. A na závěr potřebujeme také určitý arbitrážní mechanismus eh, u grantových mechanismů a my chceme zdůraznit, že zapotřebí vytvořit nezávislý arbitrážní mechanismus, který by se zabýval spory eh, při výkladu pravidel eh, zejména eh, tam, kde dochází ke, k rozporu mezi zvykový, zvykovou interpretací. Hmm. A už se opravdu můj projev chvíli ke konci. Ještě se vrátím k poslední reformě, která snížila administrativní hm, zátěž na nevládní organizace. Je jasné, že v průběhu došlo k dalším přeskumům, ale stále ještě je tu řada témat, která způsobují eh, velikou administrativní zátěž a technickou zátěž eh, v každodenní práci nevládních organizací. A proto bych já teď tedy chtěla promluvit i za naše partnery, eh, i ty v rozvojových zemích, kteří vidí, že dveře byly otevřeny delegacemi Evropské komise eh, k tomu, aby se mohlo spolupracovat přímo, ale pak to v realitě nejde, protože pravidla to neumožňují. Eh, Evropský parlament má eh, na to páku, má sílu na to, aby prosadil tedy tyto změny a my tedy voláme všechny aktéry, Evropský parlament, Evropskou komisi, účetní dvůr, radu, aby zvažovali Eh, všechny tyto naše potíže při přeskumu finančního nařízení. A doporučujeme tedy zaprvé, aby finanční nařízení bylo přeskoumáno, včetně tedy eh, prováděcích předpisů a zajistilo eh, odpovídající kontrolu pro Eh, uživatele grantů, eh, zajištění toho, že bude přípustná DPH, eh, pokud není možné ji vrátit, nejsou možné vrátky, aby bylo za třetí možno využívat skutečné směné kurzy, aby každé DG mělo společné manuály pro delegace a uživatele grantů, aby Eh, bylo vytvořen nezávislý arbitrážní mechanismus pro, pro případné spory, které nelze vyřešit v Bruselu nebo na úrovni delegace, eh, aby se posílilo školení eh, ohledně praktické, praktických pravidel a případných anexů k, těm, k těmto pravidlům na úrovni delegace a také pro příjemce grantů. A také je třeba, abychom si uvědomili, že zapotřebí mít stálý právní rámec pro provádění rozpočtu na úrovni delegací a pro SVČ. Takže na závěr chci ještě zdůraznit, že my jako Konkord jsme ochotní eh, spolupracovat na eh, plodném partnerství. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Tod. To nebylo tak úplně 10 minut, ale o trochu více. Eh, vaše volání po eh, eh, rovnováze mezi administrativní zátěží a racionalitě, tak to já samozřejmě předpokládám, že platí pro všechny nestátní organizace, nejenom ve vašem oboru. A teď už se dostáváme rychle k profesorovi Matilovi. Možná, že oprat, opravdu jemu se podaří 10 finských správných minut. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat eh, výboru eh, pro rozpočet i eh, pro rozpočtovou kontrolu za příležitost vystoupit na toto důležitém slyšení. Britská královská společnost nedávno vydala zprávu, která se jmenuje Vědecké století zajištění naší budoucí prosperity. Tato zpráva doporučuje celé Evropě, aby eh, eh, věda a inovace se staly eh, středobodem strategie dlouhodobého hospodářského růstu. Také doporučuje, aby se investice do dokonalých, skvělých lidí staly prioritou a aby se lépe sladila věda s inovacemi a, a inovace s globálními výzvami. To jsou doporučení, eh, která eh, všichni aktéři v oblasti výzkumu v Evropě i globálně mohou podpořit. Proč jsou věda a inovace tak důležité pro ekonomiku a eh, pro reakci na finanční krize? Existuje proto řada důvodů. Za prvé, věda a inovace vytvářejí nové poznání. A ve znalostní společnosti vytvářet nové poznání je eh, ta základní, nejdůležitější otázka. Transformuje to způsob, jakým žijeme. Vytváříme tím nové eh, přístupy, pochopení a dokonce je to i vytváří eh, nové průmyslové obory a pracovní místa. Umožňuje nám to řešit sociální a ekologické výzvy. Komise ve své mm, strategii Evropa 2020 Evropa pro eh, trvalé udržitelný eh, eh, růst má tři priority. Jednou z nich je chytrý růst vytvoření ekonomiky založené na poznání a inovacích. Jednou z hlavních vlajkových iniciativ, které se zde navrhují, je zajistit, aby Eh, eh, existovalo prostředí, ve kterém se budou financovat inovace, tak, abychom eh, přicházeli s myšlenkami, které budou zlepšovat náš život a blahobyt občanů. Potom i ty další vlajkové iniciativy jsou takové, že poznání, hm, znalosti jsou jejich důležitou součástí. O čem tady hovoříme, když zmiňujeme finanční nařízení v tomto kontextu? Hovoříme o eh, finanční přitažlivosti evropského výzkumného prostoru a eh, jeho hlavní eh, formu naplňování, to znamená rámcové programy Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a předváděcí aktivity. Komise se snaží implementovat nebo zjednodušit implementaci rámcových výzkumných programů. Právě vydala příslušné sdělení k tomuto tématu a rada jej teď projednává. Komise navrhla eh, řadu zajímavých a důležitých nástrojů a to k zjednodušení a my jejich většinu můžeme podpořit. Velice vítáme. Věda, technologie a AI. Mm, tedy obec vědců, technologů a inovátorů, všichni eh, říkají, eh, že v současné době eh, financování evropského výzkumu, technologie a inovací je méně přitažlivé než národní financování nebo financování z jiných zdrojů. Je to méně přitažlivé, protože se s tím pojí nesmírná byrokracie. Ten signál z vědecké obce nemůže být zřejmější něco je třeba v blízké budoucnosti udělat. Vědecký časopis Nature eh, uvedl před několika měsíci, že nebo psal o eh, historii eh, této, k tomu, k čemu to vedlo. Nové finanční obecné zásady, které byly zavedeny v roce 2004, které požadují Eh, podrobné účetnictví, které nenechává žádný eh, prostor pro korupci. To je samozřejmě důležitý cíl, ale v důsledku toho každý cent eh, ve výzkumném projektu musí být ospravedlněn a zúčtován ještě předtím, než byl vynaložen i potom, co byl vynaložen. To, se, to nás vede k situaci, kdy evropské financování a zajímavé výzkumné otázky a, vývoj, a výzvy už nejsou tak přitažlivé pro ty, které by evropské financování mělo zajímat nejvíce, a sice špičkoví výzkumníci z Evropy i ze třetích zemí. Zjednodušení je tedy to, co potřebujeme. Zjednodušení finančních a administrativních ustanovení, která souvisejí s evropskými finančními instrumenty. Další otázka, která nám leží na srdci, je eh, mnohočetnost pravidel, eh, kterými se řídí jednotlivé výzkumné programy. Měli bychom se hodně eh, snažit o sladění eh, pravidel pro jednotlivé systémy financování. Týkalo by se to obecných zásad pro podávání přihlášek, pro hospodaření s rozpočtem a pro zúčtování. Potom jsou tady další, je tady další věc, a sice průtahy průtahy v eh, závěrečných platbách. To by neměly být přijatelné po té, co eh, byly eh, všechny dokumenty předloženy a potom, co bylo dosaženo výsledku projektu. To je velice bolestivá věc pro univerzity, ale i pro malé a střední podniky, které se účastní toho procesu. Systémy eh, financování Evropské výzkumné eh, rady jsou eh, velice pozitivním krokem správným směrem. Financování ERC je atraktivní, ale je třeba jej i dále zdůraznit, zjednodušit, pokud jde o výkaznictví a účetnictví. Já jsem velice rád, že pan komisař Levandovský tady uvedl, že bychom vynechali eh, úroky z předfinancování. Minulý rok bylo třeba, aby eh, se zakládaly zvláštní eh, účty pro každý projekt a v této situaci i v rámci projektu Evropské výzkumné rady si to vyžádalo eh, spoustu eh, pracovních hodin navíc pro poměrně malé částky. Takže tohle je opravdu vítané zjednodušení. Dvanáct tisíc vědců eh, v, ve výzkumném Tarastu tvrdí, že Eh, finanční nařízení nakládá s vědou Stejně jako by to eh, bylo zadávání veřejných zakázek, ale to je docela neuspokojivé pro eh, výzkumníky, výzkumné organizace i pro Evropské společenství jako celek. Doufejme, že vědecké, vědecké výzkumné aktivity by mohly se dočkat jiných pravidel. V současné době řada vědců se domnívá, že administrativní zátěž je něco, co eh, dává konkurenční náskok našim konkurentům. Já doufám, že do budoucna to už tak nebude. Nicméně finanční nařízení Evropské unie by rozhodně mohlo podpořit eh, rozkvět eh, vysoce kvalitního výzkumu v Evropské unii. Děkuji. Vielen lieben Dank, profesor. Děkuji, profesore Matilo to bylo opravdu finských 10 minut, to znamená méně než 10 minut. To nám velmi pomohlo trošku uspořit čas. My už jsme dobře pochopili, že se vyslovujete pro zjednodušení pravidel obecně a říkáte také, že si musíme rozmyslet, jestli pro oblast výzkumu eh, Zvláště co se týče eh, evropského výzkumného prostoru, bychom to měli eh, vzít skutečně velice vážně. Naše zpravodajka také hovoří o tom, že se tady musíme zvláště eh, snažit, co se týče rozpočtu, o zjednodušení pravidel. Teď tedy, vážení kolegové, máme příležitost ne k nějakým prohlášením, ale k otázkám. A tady budeme muset opravdu dávat pozor na to, abychom uh, dodrželi čas. Uh, Inge Gressle, děkuji také za ty velice zajímavé projevy. Já mám otázku na pana komisaře. My jsme právě slyšeli, že jeden z hlavních problémů je mnohočetnost pravidel. Co tedy komise učiní, aby vzala v potaz všechny ty speciální programy, které budou existovat od dalších finanční období od roku 2014. Mně se zdá, že každý si tady hraje na svém písečku a potom se musíme potýkat s těmi různými protimluvy. My jsme teď eh, viděli exemplárním, exemplární eh, příklad eh, toho, že jsme vlastně ve výboru pro rozpočtovou kontrolu slyšeli, že existují různá proticha, protichudná pravidla, za kterými se potom eh, tedy ti, kteří je musí eh, respektovat, musí potýkat. A my máme zvláštní pravidla skoro pro každý fond. To je moje první otázka na pana komisaře a chtěla bych skutečnou konkrétní odpověď, nic e, jen e, taková přibližného. A otázka na pana Michela. Jestli jsem vám dobře porozuměla, tak poté, co jste e, přednesl o tom, o jaké různorodosti a rozmanitosti existuje tedy ve Velké Británii na pokrývání nákladů. Možná, že by bylo dobré aby ta šíře vlastně toho, co by se mohlo, aby se trošinku, aby se, aby se trošinku zúžila, jestli byste to považoval za rozumné, protože zdá se, že vlastně všechno, všechno je možné, všechno vlastně je možné zkusit využít. A e, potom e, tady padla e, řada různých otázek. Otázka ku příkladu daně z přidané hodnoty. Pane komisaři, to je důležitá otázka. Já si nemyslím, že tady můžeme něco zvládnout ve vztahu ke třetím státům, ale v rámci Evropské unie přece musí být jasné přestat vymáhat DPH. Eh, eh, myslím, že bychom měli ehm, osvobodit tedy, eh, již zde byla řeč od placení DPH, když ji potom nemohou dostat zpátky. Děkuji. Já jsem měl velikou radost, že pan Mitchell se ve svém příspěvku několikrát zmínil o Walesu a jak eh, dobře si vedeme, co se týče zpracovávání strukturálních fondů. My už jsme si před určitou dobou uvědomili, že pro malé organizace je velice těžké získávat evropské financování a v minulosti jsme také schválili projekty, myslím, že jich přijelo bylo příliš mnoho. Podle cíle jedna. jsme schválili tisícovky projektů a pak vlastně vznikla otázka, jestli vůbec budou mít pozitivní odpad, dopad, co se týče eh, zvýšení životní úrovně eh, ve Walesu ku příkladu. Takže od té doby jsme se rozhodli eh, schvalovat jenom větší projekty a obrátili jsme se na ty mnohé organizace, aby se podíleli prostě ve větším počtu eh, na vždycky jednom větším projektu. Já bych se rád zeptal, jestli je jednodušší pro malé organizace se účastnit ve větším počtu těch eh, velkých projektů, anebo jestli bychom spíš měli nabízet řadu menších projektů. A pan Mitchell také hovořil eh, o tom doplňkovém financování ze strany, eh, ze strany těch nevládních organizací a jak eh, náročné to je pro ty malé organizace, které mají málo peněz. Asi by bylo dobré se podívat na intervenční sazby, jestli by se k tomu pan Mitchell mohl vyjádřit. A pod, Vlastně se tady nehovořilo ani o státní podpoře, to je také velký problém pro mnohé organizace, zvláště malé. Rád bych, aby pan Mitchell se vyjádřil eh, k tomuto problému, jaký představují pravidla o státních podporách pro malé organizace. A konečně zjednodušení pravidel pro žadatele. To je veliký problém a Eh, my se ve výboru pro rozpočtu a pro kontrolu rozpočtu zaměřujeme na zjednodušování pravidel, abychom si zjednodušili i život eh, z hlediska auditu, ale i jinak eh, se chceme zaměřit na zjednodušení pravidel i pro žadatele o ty projekty a o ty peníze. Hovoří se o tom velice často, možná až příliš často, příliš často, ale měli bychom vést skutečně podrobné rozhovory z praktiky. To jsou lidé, kteří eh, se s těmi pravidly setkávají v praxi, abychom věděli, jak v budoucnu veškeré ty jejich komentáře nějakým způsobem zapracovat. Děkuji a teď tedy dám slovo panu komisaři, aby odpověděl a potom dostane slovo pan Mitchell. Děkuji proto je slyšení tak užitečné, že, se můžeme navzájem, že si můžeme navzájem naslouchat. Děkuji vám za ty otázky. Řada těch poznámek se týká praktických změn, kterých by bylo možno docílit i bez nějakých nových revolučních pravidel finančního nařízení, ku příkladu přístup k informacím. To přece není otázka finančního nařízení. A také eh, by bylo dobře synchronizovat odvětvová pravidla. To eh, o tom hovořila paní Totová, paní Matila, pan Matila. A potom eh, Inge se ptala na to, co by se mohlo udělat. Já nemohu hovořit o vnitřních záležitostech kolegy a komise, ale já sám jsem se účastnil řešení dvou problémů a praktických řešení. Eh, za prvé eh, vypořádání eh, předběžného financování, to je také problém, které už si parlament minulosti povšiml a také jej řešil účetní dvůr. A za druhé šlo o synchronizaci a zavedení vzájemné schody odvětvový. pravidel tedy eh, s literou a duchem finančního nařízení. A to není nic jednoduchého. My jsme to vyzkoušeli v jedné oblasti, na kterou se zaměřil právě pan Matila, to je v oblasti výzkumu. Byl to zlouhavý proces eh, spolupráce s komisařem Gagn Quinn, který má na starosti tuto oblast a její eh, ona, ona vydala, vydala eh, sdělení číslo jedna ještě před sdělením o finančním nařízení. A hovořila o tom, že je to zvláštní obor, zvláštní druh příjemců, že je potřeba se tomu věnovat a my jsme se tomu skutečně pečlivě věnovali a v této oblasti máme dobrou spolupráci s paní Gegenkvinovou a hovoříme o možnosti synchronizovat ta pravidla. A já jsem s velikým zájmem eh, vyslechl od pana eh, Michela eh, to, že eh, ta situace eh, ekonomické krize způsobuje, že finance z kohezních fondů jsou vlastně atraktivnější nyní pro ty nevládní organizace. To je dobré vědět pro budoucí vyjednávání. Zajímavé na projevu paní Todd a zkušeností Concordie znělo to trošku konzervativně, vzhledem k naší ochotě eh, k revolučním zlepšením a eh, přístupu k průměrných nákladů. Concord je vlastně pro klasický přístup a pro úhradu skutečných nákladů a proto my eh, přece Eh, otevíráme ty dveře. My nevylučujeme vyplácení těch eh, jednorázových eh, plateb, ale to není nic povinného. Můžete zůstat u toho klasického režimu, můžete zůstat u toho režimu orientovaného na výstupy. A ty další otázky, o nich zde byla řeč, Pamatuji se, že jsme už hodně dlouho hovořili o DPH, o uznatelnosti DPH, ale podle mých zkušeností z roku 2005, eh, kdy jsme jednali o mechanismech směných kurzů, Eh, o tom je zmínka v prováděcích pravidlech, to je eh, článek číslo 8 a vzhledem eh, k aktuálnímu znění finančního nařízení, které schvalující osobě poskytuje právo vlastně akceptovat aktuální směný kurz, my si uvědomujeme, že je to velice důležité pro finanční trhy a že by bylo asi dobré, aby to rozhodnutí schvalující osoby v tomto směru padlo, protože eh, my můžeme očekávat, že to prostředí bude složité. Zvláště když dojde tedy eh, k tomu rozhraní eh, eurozóny a, a, a třetích, třetích zemí. Ale použít aktuální směný kurz, to je připuštěno i v tom současném znění finančního nařízení. Obecně lze říci, že tedy máte vše v ruce vy. Eh, ten návrh eh, již byl vypracován, Předcházely mu eh, dlouhé debaty a spolupráce s řadem, eh, se všemi komisaři, kteří zodpovídají za ty příslušné oblasti, jak už jsem hovořil paní komisařce Gagan a oblasti výzkumu, ale teď vlastně zahajujeme běžný postup eh, mm, legislativy v rámci spolurozhodování a vy jste tedy lidmi zvoleni a proto jste také lidu zodpovědní, jste přece parlament a já mm, tedy mohu pouze trvat na tom, abychom to vše eh, dokončili do ledna 2012, tedy to nové finanční nařízení. To je skutečně nezbytné k tomu, abychom připravili cestu nejenom pro splnění strategie 2020 a Eh, výs a, eh, a výdaje orientovány na výzkum, ale potřebujeme mít také stabilní bázi pro eh, další finanční rámec. Tolik tedy stručně ode mě k vašim tedy poznámkám reagujícím na to, co jsem řekl předtím. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Mitchell. Jestli byste laskavě odpověděl na otázky a když eh, řeknu stručně, tak to také tak myslím. Já vás budu muset přerušit, když budete mluvit příliš dlouho. Samozřejmě, já se eh, vynasnažím. Eh, z pohledu nestátní organizace si myslím, že je nejdůležitější ta schopnost vést dialog s tím, kdo financuje. Prostě uh, dialog mezi dvěma organizacemi, které chtějí, aby uh, projekt uspěl a ne čekat na to, až eh, ten financující orgán uh, vás uh, nachytá. Prostě to je prostředí, ve kterém uh, se potom dá pracovat. Potom uh, Otázka inovací v našem sektoru, ta je velice důležitá. Ve Velké Británii v současné době peníze z Evropského sociálního fondu se používají jako uh, věc k podpoře eh, naplňování oficiální politiky a neumožňují, eh, nedávají prostor eh, k inovacím, přemýšlení a kreativitě, jako dříve. Je to věc, která asi nastala nejenom v našem sektoru, a je to dáno změnami v tom mechanismu v současné době. Souhlasím s panem Bornem, že Eh, dochází eh, k přechodu k těm velkým kontraktům a je třeba zjistit, eh, jak moc to zjednodušuje celkovou administrativu, ale i tak je třeba ehm, zachovat prostor pro granty společenství, které v současné době, kterých je v Británii velice málo. Ale ty organizace na obecní úrovni opravdu mohou zlepšovat Eh, situaci těch znevýhodněných eh, ve společnosti pomocí evropských fondů. A to jsou malé organizace. Potom je tady potřeba pochopit, co znamená eh, státní pomoc pro malé obecní organizace a jak je to pro ně složité se k ní dostat. To znamená, že kolegové eh, chtějí uspět, a eh, to je eh, filozofie, která nás povede k úspěchu, než to, aby je ti financující chtěli neustále nachytat. Myslím si, že je tady ještě poslední věc a ta se týká zjednodušení. Jako organizace my máme financování z programu Progress Evropského sociálního fondu a všechny ty požadavky na audit se pokaždé liší. Když vám uvedu příklad, tak eh, doba uchovávání eh, eh, papíru, doba dokumentů po ukončení projektu, tak ESF e je teď do roku 2005, u toho druhého, u progresu je to pět let u konce, po konci programu. Já nevím, kde budu v roce 2025, ale moje organizace bude ještě mít nějakou povinnost tou dobou tak já si myslím, že třeba kdybychom tohle to zjednodušili, kdyby se to nechalo pět let, sedm let a ne 12 let, eh, tak eh, to by byl krok vpřed. Teď vám asi eh, neuvedu víc příkladů v tom omezeném časovém limitu, ale doufám, že jsem naznačil určitý směr svými odpověďmi. Ano, děkuji. Otáz, kolo otázek a odpovědí, takže paní Todd ale opravdu, opravdu malinkou. Jenom velice stručně děkuji. Paní předsedkyně. Já opravdu musím zareagovat na tohleto. Já musím uh, zdůraznit ten konzervativní tón. My si velice vážíme dialogu, který vedeme s komis- se službami komise. A už jasně spolupracujeme dlouhou dobu. A víme, jak je velmi obtížné měnit jakákoliv eh, pravidla jenom o trochu ve prospěch příjemců. Takže my té naší eh, reakci rozhodně nechceme eh, říkat obhajování klasického režimu. Ale chceme tak trochu hrát reál politicky. Na druhou stranu, Kdybych bývala osobně věděla, že toto je základ pro budoucí finanční perspektivy. Říkal jsem si tři roky, tři roky, tři roky, tak jsem si říkala, no dobře, tak tohle bude něco uprostřed. A potom no, my bychom měli uh, měnit pravidla pro nové finanční perspektivy, protože potom už bude fungovat EAS, delegace ve členských státech a tak dále a tak dále. Změna dynamiky pravidel pro různé aktéry, tak to už jsme bývali mohli přijít s mnohem revolučnějšími návrhy. A pravděpodobně nyní využijeme příležitost, abychom se podívali na ten dokument, který jsme doteďka nedostali, do dneška nedostali, ke zjednodušení pravidel. To je dokument, který byl odeslán minulý pátek. Takže doufáme, že budeme ji moci ovlivnit ještě před dokončením v roce 2011. Děkuji vám. Samozřejmě. Parlament je rád, že může umožnit komunikaci, usnadnit komunikaci mezi nestátními organizacemi a komisí. A nyní předávám vedení debaty kolegovi předsedovi výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji. Paní Hauk, a nyní pokračujeme tedy v naší debatě dále. Já si myslím, že je velice důležité, že teď když jsme eh, spolu tak abychom vyslechli tady ty eh, vědecké nebo ty odborné příspěvky, nejenom abychom poukázali na eh, ty nedostatky, ale abychom také se zamysleli nad tím, jak to zlepšit. Já nejdřív dám slovo Richardu Dovertovi z Deloitte Consulting, který bude hovořit o zkušenostech z minulé reformy finančního nařízení. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A, a stejně jako ostatní řečníci děkuji za příležitost zde dnes vystoupit. My tuto otázku sledujeme. Co by, eh, poradci a auditoři už dlouhá léta. A eh, už se s komisí spolupracujeme na a, eh, otázkách finančního managementu a auditu a Udělali jsme už několik studií této problematiky od roku 2006. Většina toho materiálu, který jsme si pro dnešek eh, připravili, už eh, většina z toho už zde vlastně zazněla. Takže já to jenom tak rychle eh, proběhnu a spíš se zaměřím na konec té prezentace, abych neopakoval to, co už zde zaznělo. Já si myslím, že je snadné vyjadřovat se kriticky v této oblasti. Zejména Ti, kteří mají prospěch z rozpočtu společenství nebo by ho rádi měli, často a zcela pochopitelně a legitimně poukazují na slabá místa a nefunkční místa procesu. Myslím si, že tato debata, stejně jako i nedávné debaty o tomto ukazují, že ta záležitost eh, se posouvá a že eh, zainteresované strany stále více chápou, eh, v jakých mantinelech se komise pohybuje a naopak. A myslím si, že pan komisař a jeho kolegové v DG rozpočet by měli uznávat nebo potom tedy díky tomu přistupují poměrně otevřeně k tomu nesmírně složitému úkolu reformovat finanční nařízení. Co myslím těmi mantinely? Samozřejmě tady je určitá otázka administrativní kultury komise. Bývalý generální ředitel, eh, generální ředitelství pro rozpočet, když jsem se ho zeptal, jestli si myslí, že rychlost reformy eh, po dlouhých letech eh, je taková, jako očekával, říkal, no, děláme to jenom 6 až 7 let, na to potřebujeme 20 tak to svým způsobem ilustruje, eh, jak obtížné je změnit administrativní kulturu v eh, organizaci jako je komise, která, řekněme si to upřímně, je často eh, vystavena zjednodušující kritice médií, politiků v určitém kontextu, ne nezbytně z vašeho výboru, ale zejména z úrovně členských států, kteří se chytí nějakého konkrétního eh, podvodu eh, nebo nedostatku ve finanční správě a, a s podporou nekritických médií často vytvoří eh, nějaký příběh, na který potom komise musí reagovat. A díky tomu je komise přehnaně, přirozeně vlastně defenzivní. Potřebujeme tedy vyvážit legitimní požadavky uživatelů, eh, příjemců eh, komunitárního financování s eh, požadavky nebo s tím, co vyplývá z toho mediálního administrativního prostředí. A pot, musíme pokračovat v té debatě, jako je toto slyšení, tak, abychom dospěli k nějakému zralému systému časem. Pokud jde o to o čem jsem chtěl hovořit, tak já jsem chtěl hovořit o, o cílích reformy v posledních pěti letech, mm, pohovořit o výsledcích té reformy a potom eh, navrhnout několik věcí eh, do budoucnosti. Myslím si, že tu jedničku může proběhnout velice eh, stručně. Pokud jde o nákupní stranu, tak komise se snažila svými návrhy zvýšit limit pro malé zakázky, eh, zrychlit proces rozhodování o eh, nabídkách eh, prostřednictvím zracionalizovaného procesu a potom také v duchu legislativy o veřejných zakázkách zvýšit kvalitu veřejných nákupů navýšení konkurence, za čtvrté zracionalizovat tedy nákupní proces tím, že bude podporovat více rámcových smluv a že zjednoduší a zjednodušit tak nákupy to teď často vidíme, že tak eh, probíhá. Často všechny instituce mohou eh, mít prospěch z rámcových eh, smluv, které uzavírá komise. A potom je tady ještě věc k bankovním zárukám, které představovaly velký náklad dříve pro zhotovitele i pro uchazeče. A to bylo tedy zvoleno, aniž by eh, se tím omezila finanční kontrola. Pokud jde o granty, tak tam eh, cílem bylo eh, zjednodušit ten základní proces uzavírání dohod, mít tam vyšší prahy pro model paušálních částek, i když to není přitažlivé pro všechny příjemce, o tom už jsme tady slyšeli. Potom tam byl celý ten posun k paušálním sazbám a hm, všechno co co s ním souvisí a delší lhůty pro eh, podání žádosti, kdy eh, mohou příjemci lépe pochopit, co se nabízí, co se požaduje a připravit eh, žádosti na základě všech těch děsivých často administrativních požadavků, které se s tím pojí. A potom je tady ta otázka automatického předfinancování a také ta reforma k úrokům, která se tady zmínila zejména v souvislosti s vědou. Potom dále se reformy snažily o zvýšení transparentnosti, aby bylo mnohem jasnější, kdo dostal ty zakázky, kdo dostal granty, aby existovaly Eh, lepší reakce vůči neúspěšným uchazečům. Často jsme viděli, eh, byli svědky tedy uniformního schvalování v této oblasti, kdy eh, komise, zejména pokud jde o veřejné zakázky, jasně komunikuje, proč jednotliví uchazeči neuspěli. A pokud jde o granty, tak tam, je, tam jsou lepší definice, jasnější grantové smlouvy, zveřejňují se udělené granty a také se eh, lépe pomáhá žadatelům pochopit, eh, oč žádají. A potom poslední eh, věc k transparentnosti. Tak od komise máme užitečné nástroje, jako je systém časného varování mm, proti potenciálně pochybným zhotovitelům, respektive dodavatelům a příjemcům. A potom je tady otázka ochrany dat. Pokud je o to, co, eh, čeho bylo dosaženo, tak tam bychom pohovořili o nějakých eh, čtyřech, pěti oblastech. Eh, za prvé rychlost plateb. To je samozřejmě velká záležitost dlouhou dobu. Nicméně snahy přinesly své ovoce. Nikdy to nebude ideální, ale eh, došlo ke zásadnímu zrychlení. Potom pokud jde o finanční informace pro eh, zúčastněné obecně, ta komise nyní vydává údaje pro všechny zúčastněné pro parlament, členské státy, externí organizace a ti díky tomu mohou mít mnohem jasnější přehled o finanční situaci. Za třetí bylo dosaženo eh, částečně cílů v oblasti eh, zadávání veřejných zakázek. Hovoříme tady o výběrových kritériích a kritériích pro vyloučení. V některých eh, oblastech pouze vítězové eh, mohou, maj, mají plnit všechna kritéria, ale ne ve všech službách. Někde všichni uchazeči musí sestavit objemné soubory dat pro celou záležitost. Takže potom jsme tady hovořili také o znížení administrativní zátěže. Tam jednoznačně vidíme určitý eh, pokrok, již nicméně na konci ještě nejsme. Potom je tady ta předregistrace a elektronické podávání. Samozřejmě Evropa a rozhodně není nejlepší eh, v tomto ohledu, nicméně služby začínají být otevřené vůči tomuto. A pokud je o centrální organizaci eh, registrace, údaj, eh, údajů o právních subjektech a o financích, tak tam se to rozhodně zlepšilo. Pokud jde o ty negativní věci, tak nemusím opakovat to, co již kolegové říkali. Ohledně toho, jak je obtížné zadministrovat ty granty, jak byly udělané. Jak eh, existují i jasné doklady eh, nesoustavného výkladu pravidel. Tisíce úředníků samozřejmě se pokouší uřídit ten proces, ale pokud ta eh, úroveň nejasnosti a administrativní eh, zátěže jsou takové, že to povede k tomu, že to lidi demotivuje od účasti, odrazuje to od účasti eh, v programu, tak je zřejmé, že je třeba něco s tím dělat. Před několika týdny eh, k této otázce eh, výbor uspořádal slyšení k výzkumným programům. A tam se tohle konkrétně probíralo. A potom je tady ještě ta otázka té kultury. Víme, že je tady neustálý problém strachu z chyb na straně úředníků. Pokud jde o právní odpovědnost a osobní odpovědnost úředníků, tak eh, tam jsme zjistili, že, ta právní, že to právní eh, riziko ani tak eh, úředníky nemotivuje k tomuto, ale spíš jde o to, aby oni nebyli ti, nebo se bojí toho, aby nebyli ti, kdo udělali chybu. A proto je třeba tedy se bavit o té tolerovatelné míře chyb, tak aby eh, úředníci měli větší eh, sebedůvěru a zaměřovali se spíš na kvalitu a efektivitu financí, které spravují, než aby byli eh, stoprocentně přísní a trvali na stoprocentní mm, bezchybnosti. Pokud jde o naše návrhy do budoucna, tak těm procedurálním záležitostem já jsem vybral pět věcí. Samozřejmě chybovost, tolerovatelná chybovost, přijatelná chybovost, tam se pohybujeme do určitým směrem a to je velice dobrá zpráva. Lepší komunikace o pravidlech, to je také důležité. Potom prosazování kultury, kdy počet finančních subjektů je snížen na nezbytné minimum. My jsme byli svědky toho, kdy celá řada různých aktérů eh, schvaluje eh, rozhodnutí o platbách a to je něco, kde opravdu se můžeme pohnout a kde lze zásadním způsobem eh, zrychlit postupy. Potom je tady soustavný výklad pravidel, jasná, jasné obecné zásady, které je třeba zveřejňovat tam se na to vytváří velký tlak. A potom pokud jde o definici auditu, tak o tom se právě hovořilo na tom slyšení před několika týdny. V kontextu eh, té tolerovatelné chybovosti, a já si myslím, že tady eh, člen účetního dvora o tom ještě později bude hovořit, ale prevenci, eh, prevence chyb a zajištění nevznikání chyb je eh, věc, které třeba dávat eh, přednost před eh, trestáním za chyby. A potom, když odhledneme od toho úzkého, jak zabránit chybám, tak se můžeme podívat na další věc. Finanční nařízení má článek 27.3, kde se hovoří o tom, že všechny, všechny opatření v rámci finančního nařízení by měla, být, eh, by měla mít jasné a podrobné cíle a kroky definované v rámci komise, takže by měla být konkrétní. A toto je samozřejmě cílený, eh, eh, tedy chválihodný cíl, nicméně komise jej bohužel nedosáhla. A my tady hovoříme o některých záležitostech, některých aspektech toho, jak by to mělo vypadat. Kultura ročního plánování v každém generálním ředitelství a ročního vykazování plnění plánu, tak tato kultura očividně je teprve na začátku určité dospělosti, řekněme. Zatím se neukazuje, že by se tady nějak strategicky plánovalo a pak se to sledovalo, a toto mělo být. A myslíme si, že prohloubení takovéhoto přístupu v rámci komise by bylo nesmírně přínosné. Bylo by potom i jasnější, eh, kde eh, nasadit zdroje. A umožnilo by se potom, aby instituce mohla efektivněji plánovat. A to nejenom eh, Eh, rok od roku, ale na víceročním, víceletém eh, základě, tak aby mohla řídit jenom sama sebe, ale i další instituce a rozpočtové orgány, tak aby mohly rozhodovat na základě faktů a dokladů. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. A teď předám slovo advokátovi Dominiku De Martinovi, který bude hovořit o povinnostech členských států při provádění plnění rozpočtu na základě nového článku 317 nové smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji vám, pane předsedo, za tento prestižní úkol a pozvání do vašeho výboru. Protože je málo času, eh, nebudu eh, se zmiňovat o těch úvodech, které můžete nalézt v mém eh, textu. To jsou například sociálně politické aspekty, související tedy se, s Lisabonskou smlouvou a nebo s některými normami, které se odvozují dále od Lisabonské smlouvy. Takže když se podíváme podle článku 317 Lisabonské smlouvy na povinnosti členských států, myslím, že je třeba používat logické kritérium integrace, spíš než se zabývat uh, literou. Je tedy třeba myslet na obsah této normy a na další normy, které vytvářejí stejný uh, rámec v rámci Lisabonské smlouvy. A je zjevné, že čl- každý členský stát má povinnost poskytovat e, správnou e, a patřičnou spolupráci s komisí. E, a to e, proto, aby mohl být správně plněn rozpočet EU. Tento článek Lisabonské smlouvy hovoří o tom, že členské státy spolupracují na plnění e, rozpočtu a že to je zodpovědnost i ze strany komise ohledně správného využívání zdrojů na e, základě pravidel dobrého hospodaření a dalších pravidel a norem právních. Z toho plyne, že správná spolupráce ze strany členských států a komise je třeba eh, měřit na základě těch prvků, které jsou zašleněny do rozpočty a také na základě kontrol a plnění rozpočtu jako takového. Článek 317 smlouvy také stanoví, že všechny příjmy a výdaje EU musí být už začleněny do eh, do eh, každého ročního rozpočtu, a to na základě víceletého finančního plánu, eh, který nikdy není kratší než pět let. Tento článek smlouvy hovoří i o tom, eh, že bilance musí být neutrální, že tedy nesmí být ani příjmový, ani deficitní tento rozpočet. A v průběhu plnění rozpočtu prostředky musí být používány podle pravidel stanovených spoluprací se členskými státy. Z toho také plyne, že uvedená spolupráce e, z funkčního hlediska je důležitým opěrným prvkem pro spolupráci s komisí. A e, že Eh, uvedené finanční prostředky musí být správným způsobem začleněny v rozpočtu a tento rozpočet musí být plněn podle předešlých eh, pravidel. Je tedy nutné, aby spolupráce člen, eh, se členskými státy byla vedena na základě předpokladu rozpočtu. A z toho plyne potřeba předvídat nebo předcházet na základě informace ze strany členských států eh, například hypotetickou eh, sankci za eh, nedostatky v plnění rozpočtu podle patřičné finanční disciplíny EU. Protože všechny eh, prostředky eh, finanční musí být používány eh, v souladu s pravidly a s tím, jak byl začný do rozpočtu. Členské státy tedy mají povinnost poskytovat správné informace ohledně předpokladů pro další výdaje a dokumentovat to skutečnými výdaji a musí správným způsobem eh, plnit rozpočet a to, jak se, mm, co se týče tedy prostředků veřejných ze strany eh, států, tak eh, veřejných prostředků ze strany EU. Je tedy třeba respektovat pravidla a principy správného hospodaření finančního, tak jak to stanoví jednotlivé právní normy pro provádění rozpočtu. Členský stát tedy eh, musí uvažovat eh, o tom, jakým způsobem využívat finanční prostředky z EU pro jednotlivé eh, regiony. A Eh, tyto eh, požadavky a eh, posléze plnění rozpočtu musí být začleněno do každoročních rozpočtů a patřičného výkaznictví. Podle článku 317 je třeba aby členské státy plnily své povinnosti ohledně informování o plnění rozpočtu a to souvislí také s článkem 322 eh, smlouvy, který hovoří o, o hospodářských, eh, hospodářské politice. Opatření přijatá členským státem mohou také mít charakter um, vícestraného dohledu. Pokud by totiž komise eh, považovala ekonomická opatření jednotlivých členských států za nevhodná může upozornit daný členský stát a má také možnost zveřejnit tato doporučení pro daný členský stát. V takovémto případě konkrétním lze také přijmout e, opatření e, na úrovni vícestraného dohledu. Jedná se tedy o úpravu, eh, která je zaměřena na to, aby jak v, na úrovni EU, tak v členských státech bylo zajištěn maximální eh, respekt povinností stanovených eh, v rámci spolupráce článkem 317 smlouvy. To obecně souvisí s každoročním plněním eh, rozpočtu nebo tedy eh, s plněním eh, předpokládaného víceletého finančního plánu. Je třeba bojovat proti podvodům. A v rámci článku 310 smlouvy je jasně stanoveno, stejně jako v článku 325, že je tedy třeba bojovat proti podvodům v souvislosti s veřejným financováním. Je třeba hájit eh, správnost eh, plnění eh, rozpočtu a využívání finančních prostředků na úrovni plnění rozpočtu ze strany členských států a zajistit tedy spolupráci členských států proto, abychom dosáhli pozitivních výsledků v boji proti podvodům na úrovni EU. Také je třeba dodat, že nezávisle na analýze a zkoumání eh, správnosti či nesprávnosti využívání finančních prostředků. A řekněme tedy například eh, nejasného poskytování informací o plnění určité části rozpočtu, je třeba všechny možné informace, které mají spekulativní charakter a nebo nedostatečné informace, eh, musí být eh, chápány v kolektivním zájmu a je třeba, aby eh, veškeré finanční prostředky byly využívány ve společném zájmu všech občanů Evropské unie. Smlouva staví na stejnou úroveň opatření v jednotlivých členských státech na základě vnitrostátních eh, právních řádů v boji proti pokusům o podvod. Na stejnou úroveň tedy s opatřeními, které jednotlivé členské státy mají přijmout, aby nedocházelo k podvodům eh, u eh, Evrop, využívání evropských finančních prostředků, aby nedocházelo k poškozování finančních zájmu Evropské unie. Členské státy tedy v tomto smyslu jsou volány právními normami k tomu, aby spolupracovali s komisí s cílem hájit finanční zájmy Evropské unie A je třeba, aby kompetentní orgány na národní, vnitrostátní úrovni úzce spolupracovaly s Evropskou komisí, předcházely takto pokusům o podvody či případným podvodům a aby komunitární finanční prostředky byly využívány k těm cílům, eh, které jsou uvedeny při povolování eh, uvolnění těchto finančních eh, prostředků. Na základě tedy článku 317 smlouvy můžeme říci, že je to úloha a zodpovědnost členských států, která je mnohem širší než obecná spolupráce jako taková. Můžeme tedy říci, že toto je tedy jasně stanovenou právní normou. V rámci článku 317 se hovoří o spolupráci. E, zde je ovšem stanovená i hypotéza zodpovědnosti jednotlivých stran v případě, že nebude e, plněna právní norma. A z toho plyne, že povinnost kontroly a přeskumu účetnictví je na členských státech a to v rámci plnění rozpočtu. A jsou zde uvedeny způsoby, jakými každá jednotlivá instituce se má účastnit eh, eh, plnění rozpočtu a zpracování eh, vlastních rozpočtů a patřičných pravidel přeskumu. Je jasné, že jednotlivé zodpovědnosti jsou provázané, protože je tu spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí. Z tohoto plyne i, že je tu jakási forma autoochrany, sebeochrany ze strany e, komise při e, plnění rozpočtu v případě, že dojde k jakémusi sporu ohledně informací poskytovaných členskými státy a pocitem, že tyto informace neodpovídají skutečným potřebám či požadavkům. Je tu tedy jakási mm, automatická ochrana, sebeochrana komise, e, zaměřená na například e, převody e, prostředků z jednotlivých kapitol do jiných, anebo pododílu do jiných pododílů. A navíc je tu možnost Eh, zjišťovat a reagovat na neplnění kritérií ze strany členských států, kritérií spolupráce, tehdy, kdy komise žádá o vyjasnění nebo vysvětlení, a nebo v mm, případě, že komise určitá svá doporučení uveřejňuje, kdyby členský stát setrvával ve svém neplnění norem, anebo Kdyby vysvětlení členského státu eh, směřované na Evropskou komisi nebyly oprávněné, tedy přijatelné, přípustné či sdílené ze strany komise, pak Evropská komise má právo zahájit eh, řízení o porušení smluv. A v této první fázi tohoto sporu je zde možnost pro komisi případě, že členský stát tedy neplní e, smlouvu formálně či e, podstatným způsobem, e, konkrétně v tomto případě tedy by neplnil členský stát článek 317 smlouvy, Evropská komise může přijmout sankční opatření nebo další opatření v rámci svých kompetencí. Toto tedy můžeme konstatovat po bedlivém přečtení článku 317 který nemá být eh, chápán jako nějaké hermeneutické eh, doslovné kritérium, ale musí být chápáno, chápán a aplikován tento článek v rámci eh, kontextu s celou smlouvou. Děkuji za pozornost. Grazie, avvocato Di Martino. Per... Děkuji vám, pane advokáte, za váš příspěvek a nyní předám slovo další eh, s dalšímu eh, členovi našeho um, panelu. A to je pan Norbert Hauser, místo předseda Německého účetního dvora, který bude hovořit o prohlášení o věrohodnosti ve federálních systémech v kontextu zíleného řízení podle článku 53b finančního nařízení EU. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že eh, doufám a vám budu moci představit nejenom staré, ale i nějaké nové myšlenky. Mohl bych možná začít tím, že řeknu, že v Evropě máme problém. Od roku 1994 eh, jsme na začátku možná byli překvapeni, potom už ne překvapeni tím eh, prohlášením od věrohodnosti s výhradou. Rok po roce eh, slýcháme, že prostředky zejména ve strukturálních fondech nejsou eh, řádně vydávány. Evropský eh, účetní dvůr říká, že máme nějakou 11% chybovost. To samozřejmě rozčiluje vás, doufám, že i komisi. A samozřejmě i daňové poplatníky, kteří musí platit tyto peníze. A potom si člověk eh, klade otázku, co se s tím dělá. Nic. Vůbec nic. Rok za, roce, eh, za rokem eh, dostáváte potvrzení, že se s tím nic neděje. Chybovost zůstává vysoká, mm, jsou tam určité výchylky, ale v poslední době se opravdu neděje nic. A potom vás tedy něco napadne, no tak co kdybychom eh, zavedli nějaký roční souhrn? Takže vezmeme ty věci, které v těch jednotlivých eh, sektorových předpisech eh, se předpokládají, ty jednotlivé úřady budou tedy schrnout to, co mají udělat a potom my se podíváme to, co máme na, stůl, na stole a to nám pomůže. Ve federálním eh, státě, jako Spolková republika Německo, to potom vypadá tak, že těch 16 spolkových zemí eh, ty jednotlivé věci dá dohromady a potom to někdo secvakne dohromady a, a, eh, a odešle do Evropy. A my jsme se jako externí finanční kontroleři říkali, k čemu to vlastně je. Má to nějakou přednou hodnotu, nějakou výhodu a došli jsme k tomu závěru, že to nemá žádnou eh, přednou hodnotu nebo výhodu. Už když si eh, říkáte, na jaký rozpočtový rok se eh, to kartí zaměřuje a na který rozpočtový rok se zaměřuje DAS Evropského účetního dvora, tak uvidíte, že je tam určitý, určitá mezera. DAS to znamená prohlášení o věrohodnosti Evropského eh, roku, eh, tedy Evropského učeního dvora, se vztahuje na rok eh, N-1. To druhé na N-2. To znamená, že v roce 2010 dostanete prohlášení o, důvěryhodno, o věrohodnosti za rok 2009, ale pokud jde o to souhrné, tak tam to dostanete za rok 2008. A co z toho máte? Nic. Z tohohle DASu nemáte nic to je tedy eh, ke strukturální fondům. Když se podíváte na zemědělství, tak tam vidíte, že je tam mezera eh, měsíc a půl. Protože eh, ten roční souhrn u zemědělských fondů se dává do 15. října každého roku a potom máte prostor od 15. října do konce roku. A tam je tedy přehled Eh, o situaci od Evropského účetního dvora, eh, který vám může pomoci. Eh, rakouský účetní dvůr došel, došel k témuž a u, v IP a u výzkumného institutu, tedy také slyšíme, že toto roční, ten roční souhrn ne, nic nepřináší. Takže potom si říkáme, Neměli bychom eh, mít eh, tady ta národní prohlášení od jednotlivých členských států. Ona jsou od některých zemí, akorát, že nejsou vzájemně srovnatelná. Takže vám tohle také nepomůže k nějakým výsledkům. Protože vy musíte vědět, a já se k tomu ještě vrátím hnedko, vy musíte vědět, kde se dělají chyby a proč se tam dělají. A ta analýza chyb vám zatím dodnes nebyla předložena a nikdo ji eh, nepředkládá. Takže národní prohlášení nám tolik nepomohou. Máme národní prohlášení z různých eh, zemí a zjišťujeme, že nejsou vzájemně srovnatelná. Čili ani tam vám nějaké národní prohlášení příliš nepomůže, když byste chtěli eh, národní prohlášení od nějakého členského státu, tak musíte proto mít jednotlivý legislativní eh, základ, aby tak, aby byla ta eh, prohlášení srovnatelná, jednotný základ, pardon, a komise musí předepsat, co tam v tom národním prohlášení, podle jakého standardu má být, jak to má být strukturované, tak, aby každý členský stát odpovídal na stejné otázky které vy si potom budete moci navzájem srovnat. Samozřejmě, vy byste měli, a ten problém už eh, jste tady eh, probírali, si dělat eh, starosti, kolik ta kontrola stojí. A jestli ten výdaj a přínos jsou v, v dobrém poměru. Deloitte respektive externí finanční kontrola. Samozřejmě. Ona, externí finanční kontrola, to um, mus, musí být schopná překontrolovat, ale musíme dávat pozor na to, aby ta externí finanční kontrola nás nevedla k uh, problému, aby uh, nepřijímala, mm, nebyla součástí exekutivního procesu. V současné době nedosahujeme eh, objektivních eh, výsledků, který bychom mohli dosáhnout, když vyloučíme tu eh, kontrolu z exekutivního procesu. Ano, národní prohlášení, ano, ale mimo exekutivní proces. Takže teď se ještě jednou dostanu k tomu prohlášení o, o věrohodnosti podle eh, článku 287 eh, o smlouvě, fungo, smlouvě o fungování EU. Tam není stanoveno, jak má vypadat takové prohlášení o věrohodnosti. Tam eh, se akorát hovoří o tom, že každý rok je třeba jej vydat. A pokud s ním nejste spokojeni, a já jsem o tom slyšel spoustu kritiky, Hmm, spoustu nespokojenosti eh, z tohoto prospěchu, eh, z tohoto prostoru, tak to změňte. Máte legislativní iniciativu. Můžete eh, to změnit. A co je třeba změnit? V současné době prohlášení o věrohodnosti se týká všeho. Já vám to řeknu teď na rovinu. Olivové stromy se srovnávají s ty v Řecku s těmi v Finsku možná, že tam vůbec žádné nejsou, ale ta chybovost je eh, stejná. Schrovnává se po celé Evropské unii, jak programy na eh, pracovním trhu fungují na jihu a na severu. Ale tak to nejde, tak to nefunguje. Vy potřebujete výsledky po jednotlivých členských státech. Musíte vědět, jakou chybovost máte u jakého fondu v jakém členském státu a musíte vědět, čím to je. A tyto výsledky vy dnes před sebe nedostáváte. Evropský účetní dvůr vám říká, na to nemáme dost lidí. Na to nemáme dost kontrolorů. Takže se postarejte o to, aby Evropský uh, účetní dvor dostal uh, dostatek lidí, aby vám takhle mohl uh, odpovídat. Takže uh, prohlášení uh, o věrohodnosti po jednotlivých zemích, po jednotlivých strukturálních fondech, tak abyste mohli analyzovat, odkud pocházejí ty chyby, a, a abyste se potom mohli pustit do jejich odstraňování. Nyní komise předkládá, jak by ten článek 53 a rozpočtového nařízení měl vypadat do budoucna. A k tomu bych měl několik otázek, protože když to čtu, eh, tak eh, mě rozčiluje, že tomu nerozumím článku 53.4 se hovoří o akreditovaných orgánech. A potom u písmene C se hovoří o tom, že budou předmětem nezávislého externího auditu. Služba eh, eh, v auditu, která bude nezávislá a prováděna akreditovaným orgánem. Já se ptám, znamená to, že tyto orgány, tyto subjekty eh, kontroly budou někomu toliko podřízené, že ještě eh, je někdo bude kontrolovat, že někdo bude kontrolovat jednou za rok nebo pravidelně, nebo že eh, eh, by mohly být kontrolovány nepravidelně. Kdo je bude kontrolovat? Kdo bude ten kontrolní orgán nezávislý na akreditovaném orgánu? Potom ve článku 53a4 písmeno C se opět klade otázka. Kdo eh, provádí ten externí audit odpovědných orgánů? Tady se na to opět neodpovídá. Potom opět u 53.5b. Kdo má eh, vydávat eh, ty, eh, eh, to prohlášení za vedoucí orgán, za, ved, za vedení podniku nebo agentury. Tak to tam opět není. My to musíme prostě znát jasněji. Takovéhle věci. Abych to eh, uzavřel postavte se, postarejte se o analýzu chyb, abyste, aby se zjistilo, kdo dělá chyby a kde se dělají a až budou výsledky, této analýzy, tak se budeme moci eh, vyhýbat chybám přesně tak, jak to eh, navrhovali předřečníci. Děkuji vám za pozornost. Grazie, signor Děkuji vám. A nyní můžeme zahájit eh, diskuzi. Prosím, paní Gresla. Děkuji. I ta druhá část byla velmi zajímavá. Děkuji za námahu a za důkaz, že i za deset minut se toho dá říct hodně. Mám několik otázek. To, čím se stále eh, zabýváme, to jsou eh, právní předpisy členských států. Na řeckém případě toho vidíme hodně a to, že máme eh, problémem s Řeckem, eh, problém s Řeckem, to eh, už věděl výbor pro kontrolu rozpočtu dávno a to, co teď víme, je stejně jenom špička ledovce. Komise má složité vztahy, to už popsala, tedy Eh, vlastně z, z eh, veřejnosti, eh, musí udržovat vztahy, ale otázka stojí tak, že my musíme přimět komisi, aby sledovala právní předpisy členských států bez toho, aby se ptala, jestli smí. Doposud tedy to nedělala, co se týče eura, a teď za to platíme všichni a my nemůžeme přimět někoho, aby byl odvážnější, než ve skutečnosti je my bychom potřebovali nějakou radu, jak přinutit komisi, aby automaticky sledovala právní předpisy členských států. Eh, když se neustále ptáme, jestli to je podle práva nebo ne, tak už nežijeme v právním státě. A ten, kdo je nejsilnější a ten, nebo ten, kdo dá nejvíc peněz, eh, ten vlastně tomu dokáže zabránit, aby se někdo díval dalším pod pokličku. A a kdybychom to měli, tak bychom nepotřebovali, eh, kdybychom nepotřebovali tedy finanční nařízení eh, podrobně a správně, eh, podrobně a správně navržené, když se jim stejně nikdo nebude řídit. Nevím, jestli teď máme vůbec mluvit o komisi, když pan komisař odešel, ale já jsem stejně velice vděčná, protože alespoň zde eh, padla upozornění na řadu nesrovnalostí, nesrovnalostí toho, co nám, eh, co nám komise předložila a já bych se na to ráda zeptala, jak komisaře Šemety, tak eh, pana komisaře Levandovského. Co se týče článku 53, také mám řadu otázek a ty otázky, co zde zazněly ze strany posledního řečníka, také je jistě připíši těm eh, svým článek 28, eh, který byl předložen, s tím já si vůbec nevím rady. Ten je naprosto vágní, nepřesný, vůbec nám nepomůže. To je vlastně ta horká brambora, kterou nám někdo předal s tím, že my to máme vyřídit. Takhle jsem si to nepředstavovala. Pak mám ještě otázku ohledně kvality práce účetního dvora. Ráda bych se zeptala italského experta, který o tom mluvil, co se týče externí eh, finanční kontroly. Eh, máme velký problém a zase eh, hovořím o přátelích z Řecka, kteří si v tom nevedli příliš dobře zajišťování tedy nezávislé externí finanční kontroly. My do těch procesů musíme tu externí finanční kontrolu, která bude nezávislá, skutečně eh, zabudovat. A jak jinak eh, budeme tedy vykonávat nějaký tlak, než přes nezávislé účetní dvory, které budou mít také odpovídající povinnosti z hlediska vnitrostátního práva. Děkuji za komisi. By mohla promluvit pan eh, Zhuang Zhang, generální ředitel. mohl by reagovat na poznámky paní Gresle, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. K tomuto poslednímu bodu, o němž hovořila paní eh, Gresle, tedy o eh, tolerovatelné chybovosti. V návrhu mm, nařízení o změnu finančního nařízení jsme tu měli dokument, který se vztahuje také k tolerovatelné chybovosti, která tento dokument má ještě vyjasnit eh, návrhy předložené v článku 28b. Eh, A v tomto smyslu bych chtěla prohlásit eh, dvě věci. Za prvé, co se týče chybovosti, musíme mít na paměti, že se e, vypočítává na ročním základě. Ve většině případů se ale jedná o víceleté programy a v mnoha případech chyby, které jsou zjištěné v roku N, jsou pak napraveny v průběhu roku N plus 1 či N plus 2. Takže chybovost celková je mnohem nižší než chybovost která byla zjištěná eh, v průběhu určitého finančního roku, účetního roku. A teď ještě odpověď, eh, která se týká slov pana Hausera. Chtěl bych upozornit na to, že v posledních pěti letech eh, při zprávě financí strany členských států chybovost vyšší než 5 přešla na nižší úroveň pod 5 a proto Eh, můžeme konstatovat, že došlo k pozitivnímu vývoji. A opět, co se týče chybovosti, mohu konstatovat, jak už předem uvedl pan komisař, že se nejedná o to, že bychom se spokojili s tím, že máme určitou chybovost. Komise v rámci svého návrhu si přeje spíše co možná nejvíce dohlížet na to, aby se maximálně snižovaly chyby. A to samozřejmě v rámci možností. Je tu tedy určité stádium, od nějž se kontrola eh, chyb stává tak náročnou, eh, že by se přestala vyplácet oproti eh, možnému šetření získanému tímto, touto kontrolou nebo předcházením chyb. Důležité je vědět, v jakém okamžiku dojdeme vyváženosti mezi tedy posedlostí kontrolou e, výdajů a snižování nebo eliminování chyb a na druhé straně náklady na tyto kontroly. A to je vše, e, co mohu říci e, k tomuto projevu paní Gresle, pane předsedo. Pokud bych mohl, ještě bych rád opravil faktickou chybu v projevu pana Hausera, který uvedl, že pro strukturální fondy předkládáme souhrn výroční na rok N-1. Ne, od na 1. února se tedy jedná o souhrn za předešlý rok. To znamená, že v roce N máme souhrn za Eh, rok N-1, který je předkládán patřičnými orgány. Co se týče našich návrhů, žádáme eh, výroční eh, deklarace o věrohodnosti u finanční prostředků, které jsou zpravovány ze strany členských států i komise a Toto prohlášení musí být podepsáno patřičným orgánem, který je akreditovaný daném členském státu. To znamená, že nemusí eh, být podepsáno na politické úrovni, to ne. A já jsem bedlivě naslouchal slovům pana Hausera, takže bych mohl říci, že eh, tady se jedná o jasně politickou eh, záležitost, ale DAS, prohlášení o věrohodnosti, nebo toto, tento souhrno prohlášení věrohodnosti je podepsán pokud je podepsán na politické úrovni, není to součástí finančního nařízení. A nyní předám slovo panu eh, Di Martinovi. Děkuji vám, pane předsedo. Problém spočívá v následujícím. A to, že je třeba interpretovat to, co stanoví článek eh, 317, protože tu jsou určitá kritéria interpretace, která nejsou doslovná, ale spíše logická. A to je e, právě důsledkem hypotézy, vyjádřené tímto článkem o zodpovědnosti komise při e, plnění rozpočtu s tím, že k tomuto hodnocení využívá zprávu o spolupráci plynoucí plynoucí z tohoto článku 317, ačkoliv mě není konkrétně vyjádřen. A pokud dáme dohromady tedy další články, jako je 325 a 317, tak je zapotřebí, aby členské státy spolupracovaly s komisí a obecně musí plnit normy Eh, správného hospodaření s financemi, z čehož pak může plynout, že daný stát eh, případně neplní tato pravidla a z toho může plynout potřeba zasáhnout. Protože došlo k porušení pravidel a z toho tedy plyne výsledek, eh, což je tedy sankce za neplnění a za újmu, která byla způsobena. A nyní ke e, smlouvě, Lisabonské smlouvě. Já si myslím, že je tu eh, takový pocit, eh, nepříjemný pocit eh, u spolupráce mezi eh, Evropskou komisí a členskými eh, státy, protože třeba eh, respektovat suverenitu členských států, ale pokud za předpokladu, jak už bylo řečeno, dojde k tomu, že kvůli chování státu dojde k neplnění pravidel, tedy těch právních norem, tak si myslím, že je nezbytné aby došlo k vytvoření nějaké e, doplňující normy, která by Evropské unii poskytla možnost nejen provést ty inspekce, ale mít prostředky, e, jak chránit jak chránit zájmy EU, protože e, v tuto chvíli má tato, tuto možnost členský stát. A e, tedy tato norma by umožnila, aby e, Evropská unie při neplnění ze strany státu mohla Evropská unie odejmout toto právo členskému státu a kontrolovat daný případ. Děkuji. No, grazie, presidente. Una bre... E, děkuji vám, pane předsedo. Já totiž nechápu diskuzi o tolerovatelné chybovosti. Tak buď je stanoveno a my to přijmeme, protože nám připadá jasné a rozumné, aby zde byla e, určitá možná chybovost, a nebo na, se musíme zaměřit na to, proč tu vlastně k té chybě došlo. A mně připadá, že tato diskuze je, mm, je vedena ze dvou se odlišných stanovisek, takže buď přijmeme, že tu je určitá chybovost, a s tou se můžeme smířit a můžeme pokračovat dál, a nebo musíme hledat onu chybu a nesmíme se zabývat chybovostí jako takovou. Další o slovo eh, žádal pan Hauser. Já bych rád stručně zareagoval na několik bodů. Děkuji, pane předsedo. Nejprve to, co řekla komise k tomu N-1, N-2. Je sice pravda, že ty dokumenty, které se předkládají 15. února, jsou N-1, jenže kontroly, eh, o kterých se hovoří v těchto dokumentech, se týkají roku N-2. Tady právě dochází k tomu zlomu nebo eh, rozdílu mezi tím, co má to od Evropského účetního dvora eh, a DASu a co dostáváme z členských států. Eh, přípustné riziko. Já plně souhlasím s panem eh, rizikem, že přípustné riziko je politické rozhodnutí, co akceptuji, co je ještě možné a co naopak vyvolá skandál u veřejnosti, ale tím se nejde na samý kořen věci. Nevíme, kde k té chybě došlo a proč k ní došlo. Pakliže tohoto zjistíme, pak tedy se můžete bavit na jistém základě, které riziko je ještě přípustné, protože když neznáte příčinu rizika, nemůžete říct, jestli je ještě přípustné. Pak záleží na tom, jestli se rozhodnete, že budete tolerovat 1, 2, 3 miliony a u miliardy už to bude trošku kritičtější. Co se týče porušení zákona v členských státech a otázky, co má dělat externí finanční kontrola, jestli jedná tato externí finanční kontrola vozovkách uvozovkách proti zájmům svého vlastního státu, nebo když to řeknu jinak, jestli tedy eh, ta externí finanční kontrola je také ochotna odkrývat chyby, ke kterým dochází ve vlastním státě. Porušení zákona lze řešit jenom, když máte zavedený automatický systém sankcí. Když se potom zeptáte podvodníka, jestli by, který trest si vybere, anebo jestli si ne, vlastně eh, nevybere vůbec žádný, tak eh, eh, samozřejmě z nich neuděláme poctivé lidi. A to samé platí pro členské státy a pro nás jednotlivě také. Jinak to můžeme zapomenout. Co se týče těch těch eh, všech eh, účetních dvorů. Eh, my víme, že existují alfa samci. Když chcete tedy mít národní prohlášení o schodě a chcete je kontrolovat, tak musíte mít jasné standardy, kdo je bude auditovat a které otázky je potřeba, na které otázky je potřeba získat odpověď. Tím ještě zdaleka neříkám, že e, tím zajistíme, aby v tomto členském státě, když, ta, e, když ten národní DAS bude pozitivní, že tam nejsou žádné, e, žádné chyby. Pak se zase vracíme k systému sankcí. Pakliže komise bude dělat vzorkové kontroly, a to bude muset, a to tedy udělá, když tedy vezme v úvahu Eh, když se stane, že tedy ty národní dasy a i tedy prohlášení eh, národních eh, nejvyšších kontrolních úřadů jsou špatné, tak bude potřeba jednat a jednat citelně aby si členský stát třikrát rozmyslel, jestli připustí eh, páchání takovýchto chyb eh, u sebe ve státě, anebo ne. Ale existuje určitá tedy aspoň jedna náplast pro členské státy v momentě, kdy členský stát sám odkryje nějakou chybu a eh, tedy v nějaké slušné době tu chybu napraví, tak nebude muset žádné sankce platit, ty peníze si bude moci ponechat a v tomto směru je už dnes možné se pustit do analýzy těch chyb, hledat ty chyby bez toho, abychom vlastně uškodili svému vlastnímu státu, když toto budeme dělat. Eh, Děkuji. Děkuji. Eh, do rozhovoru se přihlásil pan Bostok z Učení dvora. Eh, generální ředitel právě ujistil, že ten, ty eh, víceleté koreční mechanismy eh, komise eh, jsou vlastně zavádějící. A jestli zástupce komise nám říká, že si nemusíme dělat starosti, že tu chybovost vyřeší v budoucnu do pěti let, do deseti let, nevíme, tři reakce. Za prvé, my jsme řekli v řadě výročních zpráv, že očekáváme spolehlivé, konzistentní a důvěryhodné číselné údaje v této souvislosti. Za druhé, eh, v loňské výroční zprávě byly pojmenovány eh, zajímavé příklady eh, opravy strukturálních fondů, když jeden nebo více neuznatelných e, projektů byly nahrazeny rovněž stejně neuznatelnými e, projekty. To bylo skutečně ohromné, jak se tímto napravily chyby. A za třetí, e, čím se komise především zabývá. Ne, že by se snažila získat zpět peníze, které, by, které byly ne správně vyplaceny příjemcům. Naopak se intenzivně snaží vybírat více peněz od eh, daňových poplatníků z jednotlivých členských států. A takže eh, provádět takové korektury na úkor daňových poplatníků, to eh, není správná metoda nápravy chyb. Je to zcela nelegitimní a to účetní dvůr zjišťuje a také na to upozorňuje vás a parlament. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pokud není tedy dalších příspěvků, můžeme postoupit eh, k pokračování tohoto slyšení a to bude právě příspěvek pana Bostoka z Účetního dvora Evropského, který bude hovořit o zkušenostech se současným finančním nařízením a potřebou jeho reformy. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Než bych rád poděkoval výborům pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu za pozvání na tuto akci. Bylo velice zajímavé vyslechnout si zde řečníky hovořit o strastech a slastech fungování stávajícího nařízení. Je zřejmé, že když stanovujeme pravidla, tak to není bez nákladů a, ta, a ty náklady málo kdy jdou na účet těch, kteří navrhují pravidla. My jsme se pokusili analyzovat náklady, které nesou příjemci v zprávách, jako bylo například Intelligence Energy for Europe před několika lety. A od té doby eh, tlačíme na zjednodušování eh, pravidel eh, v poslední době to bylo například naše stanovisko 1 2010. Takže teď jsem řekl něco nepříjemného na adresu komisy a tak budu pokračovat s něčím příjemným na adresu komise. Děkuji vám za to, že jste do veřejného připomínkového řízení dali některé velice dobré otázky a návrhy. Za prvé eh, možnosti eh, zjednodušovat, eh, navýšit paušální částku a v myšlenku navázat garanty na výkonnost. Nicméně změna finančního nařízení je pouze součástí procesu snížení zátěže v počtu společenství na příjemce a část zlepšení kvality hospodaření s prostředky EU. Jde o to, že je třeba změnit eh, chování a výsledky a také eh, měřit eh, pokrok při dosahování zjednodušení. Jak říká pan komisař, často ta klíčová pravidla nejsou v obecných stránkách finančního nařízení, ale jsou v konkrétních podrobnostech sektorových nařízení. A zdá se mi, že existují některé konkrétní národní problémy, některých konkrétních zemí, které já více znám. A vím, že ty problémy se musí řešit v těch daných konkrétních zemích. Nicméně kvůli tomu ještě nemusíme být skeptičtí ohledně výhledu na zjednodušení. Podívejte se, kde se podařilo zjednodušení v zemědělství, v jednotné platební systémy, dotace na konkrétní to je mnohem jednodušší než eh, dotace na konkrétní eh, plodiny. A chybovost také zásadně poklesla. V ostatních eh, oblastech požadavky na příjemce často vedly často byly alternativou ke zjednodušováním pravidel, nebo byly tak prezentovány, ale my dnes víme, že to může být opravdu na úkor příjemců. To ukazují naše zkušenosti. Eh, dámy a pánové, eh, vraťme se k eh, reformě finančního nařízení. Účetní dvůr tvrdí, že řízení videových programů by do budoucna se mělo zaměřit na dosahování cílů a ne na kontrolu vstupu. Také jsme navrhli, aby komise se snažila posoudit všechny náklady, které souvisejí s provozováním výdajových programů, včetně nákladů členských států a příjemců. A účetní dvůr je rád, že se o těchto návrzích debatuje v návrzích komise. My teď s nadšením sledujeme, tady studujeme návrhy komise. Paní předsedkyně, pane předsedo, v posledních desetiletích se úpravy finančního nařízení prováděly jenom mimo eh, středobod pozornosti. A stávající eh, revize nám připomíná, že nyní už eh, máme jinak nastavené pravomoci, takže je třeba být více ambiciozní. My se těšíme na svou úlohu co by pozorovatele v té reformě. Rádi například uvidíme pokrok v debatě o tolerovatelné míře rizika dojde eh, k určité tolerovatelné míře, nebo eh, se bude hovořit o nulové, eh, nulové toleranci? Vy jste o tom hovořil, pane předsedo, před dvěma a půl hodinami. Pokud budeme účastníky, tak my uděláme stanovisko k příslušným návrhům a budeme se maximálně snažit vytvářet jednodušší pravidla se silnějším zaměřením na výkonnost zájmu evropských občanů i daňových poplatníků. Děkuji vám a paní předsedkyně i pane předsedo. Děkuji vám, a, pane Bostoku z Evropského účetního dvora. A nyní dejme slovo dvěma zpravodajům paní Gressle a pana, R, pana, panu Rivelinimu. Paní Gressle vlastně je také členkou pro eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vzhledem tomu, že eh, paní soudkyně Pečilová nebyla schopna přijet a měla hovořit o národních prohlášeních členských států a o povinném obsahu eh, možných eh, právních ustanovení, tak vzhledem tomu, že ona nemohla přijet, tak bych poprosil oba dva zpravodaje, aby se k tomu také vyjádřili. Máme k tomu také trochu více času, takže nejdříve dám slovo paní Gersle. Já se omlouvám a mám tady nějaký technický problém s mikrofonem pořád. Mnohokrát vám děkuji. Já bych eh, se chtěla eh, vyjádřit závěrem, ale teď najednou jsem měl eh, nahradit nějakého referenta, když to říká pan předseda. Tak nejdřív začnu s těmi díky. Poděkuji komisi. Myslím si, že ta reforma, která je teď předložena, je opravdu mimořádná. Mohu akorát říci, že se dostáváme do, určitého, do určité schody a kež bychom to bývali, eh, s tímhle přišli už v roce 2006. Tehdy eh, eh, bylo velmi obtížné dosáhnout vůbec nějakých zjednodušení. Když pohovořím o historii, tak si myslím, že je třeba poděkovat v těch podstatných otázkách že takhle, ta reforma v roce 2006 byla eh, zjednodušením pro komisi. A otázka eh, pro zjednodušení pro příjemce tehdy nebyla prosaz, eh, prosaditelná. My jsme tedy hovořili o, o určitém ulehčení a, a chtěli jsme, aby komise byla uh, orgánem nakloněným svým uživatelům, ale my na tohle ještě tedy stále čekáme. My teď eh, znovu předkládáme některé věci i eh, předkládáme nové eh, návrhy. Takže já doufám, že teď budeme mít konečně šanci provést opravdu nově to finanční nařízení. Ovšem eh, jde o to, aby eh, další služby komise nepřicházely s konkrétními eh, pravidly pro jednotlivé specifické sektory, protože to by mohlo být kontraproduktivní. A to bychom potom nemohli otevřít to šampaňské. Já vím, že nejsme schopni se něco naučit ze zkušeností a proto já opravdu naléhám na pana komisaře, protože pokud se nám to tentokrát nepodaří, tak naše spolupráce nebude tak eh, spolehlivá eh, a tak úspěšná, jak by mohla být. Potom, eh, pokud jde o to, co říká výbor pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, otázkou je, kdo je součást problému a kdo je součást řešení. Já si myslím, že rozpočtová kontrola je součástí řešení. My nechceme eh, naopak zpřísnit kontrolu, chceme naopak zlehčit například pro vědecký, eh, pro tu vědeckou výzkumnou oblast eh, ta pravidla. Ty obsáhlé texty chceme tedy ještě pečlivě přeskoumat. Například tady jsou ta prováděcí opatření ta oblast je opravdu velmi rozsáhlá. Mám 480 stránek těch prováděcích opatření, paní předsedkyně to na začátku říkal, máme tři řízení. Takže eh, dovolte, abych řekl ně, řekl něco k průběhu řízení. První e, změna e, finančního e, nařízení e, kvůli e, Lisabonu, to se mělo dělat až e, nakonec. A e, to první řízení nakonec, nebo ta první změna proběhne v souvislosti s v službou pro vnější činnost, to druhé bude eh, ta obecná reforma a to třetí bude Lisabonská smlouva. To, co mělo být na začátku. To třetí, eh, eh, to třetí vlastně bude teprve potvrzením, tak aby se dosáhlo právní jistoty aspoň tak toho chtěla dosáhnout komise. Kolega Rivelíny a já teď máme se vyjádřit k tomu, které články se budou řešit v rámci eh, které z těch tří eh, součástí reformy. A to vůbec není jednoduché, protože ta, eh, tu práci si komise nedala. Děkuji vám. Ve třech řízeních se tedy budou řešit články 1, 23 a 49. Takže eh, pokaždé to bude separátně. A my tedy musíme jasně říci, co se bude kdy eh, řešit eh, spolu i s prováděcími opatřeními. A pokud nebude postupovat pečlivě, tak nakonec to vyústí v právní chaos. A toho bychom se měli opravdu vyvarovat. Ve stávající revizi Tady máme některé staré známé, výpočet personálních nákladů například. A já jsem rád, že se do toho komise vůbec pustila. Máme tady také metody eh, těch osvědčených postupů ze členských států. To je jedna věc, eh, která je pro nás dobrá, protože ve členských státech eh, je zřejmé, že je třeba opravdu stanovit, co je osvědčený postup a co je neznalost. Je třeba se tím intenzivně zabývat, my se eh, tomu budeme věnovat. Jak říká pan eh, Mitchell ve Velké Británii, je eh, zřejmé, že je to celé tak složité, že to ještě dále upravovat pravidly by opravdu nebylo efektivní. Potom tady máme celou tu otázku, která je velice důležitá pro oba naše výbory, a sice národní prohlášení. A potom je tady další věc, která nám vždycky byla důležitá, a sice transparentnost. To byl milník eh, minulé reformy. A teď si jenom můžeme klást otázku. Já tu transparentnost považuji jako jeden, eh, jednu z největších vymožeností Barozovy komise, té první. A já si myslím, že je špatné to, eh, jak se v tom pokračuje dále. Tady máme jenom jednu eh, jazykovou změnu, měníme beneficiaries na recipients, příjemce na příjemce. A vůbec se nezabýváme eh, rolí eh, členských států. Pokud má být zřejmé, kdo dostává jaké evropské peníze, tak musí to národní prohlášení a ty deklarace být mnohem konkrétnější a jednotné pokud jde o to tolerovatelné riziko, to musí se ještě přepracovat. Ty otázky, které eh, tady teď máme, jsou dobré, oprávněné, které jsme dnes zde slyšeli. Nemůžeme říci, že můžeme eh, hodit, eh, vyhodit miliardy eur z okna, prostě protože to bude jenom já jsem použil takové, takový příměr, který se, se používá v severní Polní Vestfálsku, ale myslím si, že to bylo zcela zřejmé. Když to vyhodíme z okna, tak to vyhodíme z okna. Takže každopádně eh, tam se nad tím musíme dvakrát zamýšlet. Bez eh, podpory eh, komisařů, obou komisařů komise by to nešlo. Pan komisař Šemeta se postaral o to, už jako komisař pro rozpočet, aby abychom měli opravdu skutečné spolurozhodování. Máme tady eh, eh, spoustu eh, novinek nyní, ale poprvé bude rozpočt, tedy finanční nařízení spolurozhodování. Já si pamatuji, jak při té poslední reformě jsme dostali půl rok na to, abychom vlastně už nemohli nic změnit a teď eh, každopádně se chceme soustředit na obsah a to určitě budeme dělat. Myslím si, že přece máme šanci postarat se o to, aby ty toky peněz byly eh, snažší a aby Evropská unie a to je důležité i pro našeho předsedu pana Demagistrise, de abychom eh, eh, také vytlačili organizovaný zločin z evropských fondů. To musíme zohlednit. To znamená, že když tady budeme mít, eh, až budeme mít za sebou tu službu pro vnější činnost, a doufám, že to bude brzo, protože tomu věnujeme teď spoustu času a energie, ale v roce 2011 opravdu si myslím, že bychom měli ukončit toto řízení. Každopádně bychom za sebou měli mít první eh, čtení už někdy na konci roku. A do léta příštího roku je třeba, abychom eh, se dostali tak daleko s vyjednáváním, tak aby eh, na konci roku 2011 bychom opravdu měli finanční nařízení, na které se budeme moci připravovat. Já chci každopádně ještě poděkovat sekretariátu sněmovny, protože bez něj by tohle bývalo nebylo možné. Děkuji paní Majovské a panu Hamburgsovi a spolehám se na vaši eh, spolupráci do eh, budoucna. Eh, já jsem svým spolupracovníkům zatím říkal, aby se šetřili, protože to bude obrovská složitá záležitost a proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se chtějí účastnit například této aktivity, jako jsou nestátní organizace, aby nám předkládali své připomínky. Teď opravdu máme šanci podniknout skutečnou reformu a proto bych eh, ráda eh, poděko, tedy poprosila, abychom zůstali v kontaktu. Také děkuji eh, komisi a doufám, že stejně jako posledně to všechno odsouhlasíme předem tak, aby, protože jinak by to nedávalo smysl a nebylo by to opravdu patřičné. Opravdu vás prosím o otevřenost a, a o to, aby bylo co nejvíce možné se dostat eh, vpřed. To, co eh, se teď předkládá k eh, těm národním prohlášením, opravdu není uspokojivé, protože teď by se to vlastně odložilo až na rok 2015, takže v tom stávajícím období by se vlastně nedělalo nic. Kdyby se to vůbec poprvé dělalo, tak by to bylo v roce 2014 za rok 2014 v roce 2015 a vlastně by se to přeskoumávalo až v roce 2016, jak říká pan místo předseda. Takže v současné době na to tohohle se nemůžeme nechat zatlačit. Ty věci, které jsou důležité, musíme zdůraznit už teď. A také bych poprosila kolegy, aby to téma, kterým už se dlouho eh, zabýváme, aby eh, patřičnou trpělivostí eh, a připraveností se do něj pustili, protože jinak to bude eh, hodně děsivé, například pro oba dva zpravodaje, eh, když vás budou neustále muset upozorňovat na to, jak je to důležité. Každopádně vám děkuji a, a přeložme ruce k dílu. Grazie. Děkuji vám, paní Gresle. A předám slovo dalšímu zpravodaji, z výboru eh, KONT a to panu Rivelinimu. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat účastníkům tohoto slyšení za jejich příspěvky, které byly zajímavé a stimulující a opět nám ukazují, nezbytné přispění akademického světa a světa, no, prostředí odborníků k eh, vytváření legislativních norem. Dnešní téma je skutečně velmi ambiciozní. Jde o to, aby finanční nařízení bylo eh, přeskoumáno a změněno udržitelným způsobem, aby bylo připraveno na výzvy do roku 2020. A zde jsme hovořili o celé řadě otázek. Mohli bychom probrat i mnohé další. Eh, velice zajímavé byly všechny tyto příspěvky, které se týkají kompetence komise a našeho výboru. Když to vezmu eh, po pořadě, tak musím říct, že jsem velice ocenil příspěvek pana Dohrtyho, eh, který hovořil o tom, jaké jsou pro a proti u poslední reformy z roku 2020, 2005 a hovořil o tom, jak se zpracovávají tedy eh, platby v Evropské unii a jak, je, eh, jak toto dá do souvislosti s lepším eh, řízením hospodářským. Je nutné snižovat administrativní zátěž, to je jasné, ale myslím, že třeba také zdůraznit, že zde zůstává spousta ještě nevyřešených oblastí, jako je přístup k prostředkům finančním, který často bývá eh, znemožněn na základě množství dokumentace, kterou musí eh, zájemci předložit. Podle mne správné finanční řízení musí počítat s dalším zjednodušováním postupů, jehož prostřednictvím eh, občané i jednotlivá, jednotlivá organizace a združení mohou, přisp, mohou mm, se dostat k těmto, mít přístup k těmto mm, prostředkům. A není možné to, aby miliony občanů nevěděli o příležitostech, které jim poskytuje Evropská unie. A to ještě navíc kvůli tomu, že se jedná o naděrnou byrokracii a tato byrokracie na druhé straně také e, stěžuje využívání těchto prostředků. Je tu mm, demokratický deficit, který brání harmonickému rozvoji a e, nejrovnější distribuci komunitárních financí. A u samého zrodu zablokovává myšlenky a iniciativy, které by si zasloužily pozornosti. Eh, byrokratické potíže navíc usnadňují prostor pro podvody. Eh, také jsem velice ocenil příspěvek pana advokáta Di Martina, který hovořil o velice těžké eh, tématice, tedy o povinnostech členských států při plnění rozpočtu. A zdůraznil, jak podle článku 317 je tu nejen stanovená povinnost spolupráce mezi komisí a členskými státy, ale že se nejedná o pouhou kontrolu, ale že eh, důvod eh, existence tohoto všeho eh, je i v zpracování finančních prostředků Evropské unie, kde je třeba uchovávat vždy na paměti, že třeba bojovat proti podvodům. Další velice důležité téma bylo svěřeno paní eh, doktorce Pičirillo, která nemohla bohužel přijet. A tam se na rozdílné řízení prostřednictvím národních prohlášení členských států. Jedná se o zavedení povinnosti národních prohlášení o eh, řízení a zprávě finančních prostředků, které mají poskytovat eh, členské státy. A tímto se má překonat eh, ta myšlenka každoročních souhrnů, které bohužel mají omezenou přidanou hodnotu. A to kvůli eh, nedostatečnému právnímu základu pro jednotlivé prvky eh, těchto souhrnů. Náš výbor dlouho byl proto, aby národní prohlášení byla tedy povinná a v roce 2009 jsme bohužel velice jasně viděli, jak nutná by tato národní prohlášení byla. Už v minulosti. Na základě těch každoročních souhrnů o e, zprávě a řízení financí e, budeme moci také hodnotit informace, které pro nás tedy budou kompletnější a důvěryhodnější. A také bych chtěl poděkovat místo předsedovi Německého účetního dvora, Eh, doktoru Hauserovi, eh, který nám eh, velice přesně nastínil panoráma na základě vhodných příkladů. Hovořil o tom, jak funguje prohlášení věrohodnosti ve federálních systémech v kontextu sděleného řízení podle článku 53b finančního nařízení EU. Konkrétně pro mne osobně bylo velice zajímavé to, jak navrhoval DAS odlišený v jednotlivých členských státech a rozdělený po jednotlivých sektorech, eh, což by bylo velice užitečné, jak se už ukázalo na případu zemědělské politiky. A ještě chci poděkovat paní Gresle, s níž eh, vedeme mnohé bitvy zde ve výboru. Chci také poděkovat obou dvou předsedům výboru a všem poslancům, kteří zde promluvili. A ještě jednou především chci vyslovit své díky všem hostům. A ještě bych rád eh, ocenil slova pana Bostoka, který tak, stručn, tak stručně dokázal zhrnout, jak potřebné je učinit, vykonat tento přeskum finančního nařízení tak, aby finanční pravidla byla jednodušší, ale současně velice účinná. A na závěr bych chtěl přinést několik politických úvah. Politické, protože jsem sám politik. Ehm, my jsme demokraticky zvolený politický orgán, který má povinnost přednášet politická hodnocení. Co to znamená? Znamená to, že je třeba zjednodušovat byrokratická pravidla proto, abychom předcházeli těm různým zádrhelům, které napomáhají podvodu. Ano, musíme usilovat o bedlivější eh, kontroly, abychom předcházeli podvodům a tak dále, ale pro nás je toto jen sekundární část naší práce, protože tento typ práce se vztahuje spíše k těm kontrolním orgánům, nebo tedy řekněme eh, k mm, účetním dvorům či, či eh, soudním orgánům. Na nás je jiný úkol, složitější a to pochopit, jak všem, opakuji všem, poskytnout finanční prostředky, eh, spravedlivě a co možná nejvhodněji ve správný čas a co možná nejrychleji protože v době globalizace a tržní krize, eh, kdo rychle dává, dvakrát dává. Suma daná později neposkytuje stejný výsledek jako ta, která je daná včas. Je škoda, že v době krize tu jsou finanční prostředky, které nejsou využívány. Pochopit proč a využívat je v těch správných kapitolách. To je pro nás zásadní úkol co to znamená, že se mají využívat dobře tyto prostředky? Znamená to využívat je správně, vhodně. A v tom je mm, eh, jádro naší analýzy, naší práce. Je třeba si kam správně zaměřit finanční prostředky. To je opravdu v současnosti nutné využívat prostředky v kapitolách a, a v sektorech, kde nejsou dostatečné nebo nesprávně využité, nebo eh, je poskytovat později. To znamená penalizovat zlepšování technologií, rozvoj Evropy, zaměstnanost. A to je delikt. Je to delikt téměř porovnatelný s těmi podvody. A pokud to srovnáme eh, s újmou, kterou toto všechno může způsobit, tak podvody pokud srovnáme tedy eh, podvody eh, s částkami, které jsou vynaloženy špatně nebo pozdě, tak můžeme konstatovat, že menší újmu eh, způsobují podvody než špatné využívání evropských finančních prostředků. Díky Lisabonské smlouvě a navýšení našich kompetencí musíme poskytovat konkrétní, zodpovědnost, konkrétní odpovědi naši, naší společnosti, našemu společenství. A ne, Máme se zabývat tedy spravedlivými boji, ale máme je vidět ve správné hodnotové e, rovině. Pokud dovolíte, uvedl bych metaforu. Doufám, že e, to, tím trezorem, který tu byl na plakátku našeho slyšení, Eh, že tento trezor eh, bude moci být eh, v budoucnosti vybudován ze skla a že všichni občané EU budou vědět, jakým kódem se k němu dostat. Děkuji, pane Rivellini. Paní Tot žádala ještě stručné slovo. Uh, Děkuji to bude jenom velice stručná poznámka. Toto je velice důležité pro rozvoj situace nebo vývoj situace nevládních organizací. Já bych ráda vyzvala poslance eh, obou dvou výborů, jak pro rozpočet, tak pro rozpočtovou kontrolu, aby se také zapojili do Eh, strukturálního dialogu, který právě eh, probíhá a do nějž se aktivně zapojilo, eh, zapojil výbor pro rozvoj. Kvadrialog takzvaný mezi Evropskou komisí, členskými státy, parlamentem a účastníky z občanské společnosti, kde hovoříme o budoucí spolupráci mezi Evropskou komisí a těmito ostatními aktéry. A v tomto rámci bych ráda poukázala na význam propojení Jestli totiž to skutečně je tak, že současná revize finančního nařízení bude základem finančního nařízení pro další finanční eh, vyhlídky, bude muset existovat spojitost mezi tím procesem, kde se snažíme propojovat politiky s adekvátními mechanismy provádění. Děkuji. Děkuji. Předávám slovo k závěrečné poznámce také paní Auk z rozpočtového výboru. Děkuji. Já jsem měla pocit, že nejprve chcete hovořit vy a pak já, ale já budu stručná, protože já to tady nechci prodlužovat. Myslím, že e, toto e, bylo velice zajímavé, užitečné dopoledne. Ani jsem si to takhle dobře nepředstavovala. To musím upřímně přiznat. Vyslechli jsme různé myšlenky a názory, jednak e, těch příjemců, také jsme vyslechli hodnocení celého toho pole a oboru a také jsme pochopili, že Někdy mezi institucemi Evropy to může i trošku skřípat, protože samozřejmě jsem velice dobře slyšela, že chvála účetního dvora směrem ke komisi, že účetní dvůr ehm, klade komisi někdy eh, velice nepříjemné eh, otázky a že eh, ta pochvala ze strany účetního dvora nebyla úplnou pochvalou, ale my musíme v návaznosti na to pracovat a snažit se, abychom skutečně vypracovali dobrá pravidla, abychom správně komunikovali o těchto nově eh, vypracovaných eh, pravidel, abychom eh, dospěli také ke správné interpretaci pravidel, abychom zavedli také automatické sankce při porušení těchto pravidel. Když se nám toto všechno společně podaří, myslím, že to bude dobré. Já vám teď přeji eh, přestávku, tedy příjemnou přestávku na eh, oběd. Eh, kolegové z výboru pro rozpočet se odpoledne setkají se zástupci národních parlamentů a já vám přeji dobrou chuť k obědu a pěknou přestávku polední. Děkuji vám, paní kolegyně Auk. Chtěl jsem dodat jen dvě poznámky, které považuji za významné. Za prvé, už teď vidíme v tomto prvním eh, roce práce, řekněme, že je tu eh, zcela zásadní spolupráce mezi institucemi. To je opravdu eh, základní předpoklad, protože bez něj se nám nepodaří správným způsobem spravovat veřejné zdroje Eh, ještě předtím, než bychom případně sankcionovali eh, nesprávné chování. Je totiž třeba eh, zajistit, aby peníze byly využívány co možná nejlépe. To je tedy věc, na které spolupracujeme ve výboru pro kontrolu rozpočtu s komisí a radou a také velice plodně s účetním dvorem. Chtěl bych ještě zdůraznit tedy druhou věc. Nejedná se tedy jenom sankcionování, ale také o prevenci, o posilování e, efektivity e, orgánů, které mají poskytovat záruky a které mají být e, nezávislé a já v této oblasti tedy považuji za nesmírně e, prospěšnou činnost toho účetního e, dvora a podle mne i OLAF, e, i prostřednictvím tedy jmenování nového ředitele OLAFu, Ola velice přispívá a toto nové jmenování ředitele by mělo být dalším přispěním, dalším posílením boje proti podvodům. Lisabonská smlouva je dalším milníkem, eh, na, eh, který nám umožní dále pracovat na Eurojustu eh, a to tak, aby zde byl tedy evropský veřejný žalobce nebo evropský prokurátor, tak, aby mohl plnit svou velice významnou úlohu eh, v kontextu eh, využívání finančních prostředků. Eh, Toto slyšení bylo velice důležité i proto, abychom šířili povědomí o určitých tématech, protože někdy dochází k tomu, že se něco podceňuje nebo že se o tom nehovoří, zůstává to spíše ve stínu. Ale protože se jedná o zprávu veřejných eh, prostředků a ty normy pro zprávu veřejných prostředků se stále více konsolidují a stále více se prosazuje tedy korupce na evropské uh, úrovni, jak připomněl i pan, připomněla paní Gresle i další, eh, objevuje se zde i velice nebezpečná organizovaná eh, zločinecká činnost. Je tedy třeba, abychom na evropské úrovni také jednali a postavili se proti takovýmto tendencím. Je třeba eh, trestat trestné činy, porušování právních norem ale na druhé straně se také snažit, aby finanční prostředky Evropské unie byly využívány pro hospodářský rozvoj a stále více snižovaly nezaměstnanost. Abychom tohoto cíle dosáhli, jak už bylo řečeno vícekrát v průběhu dnešního slyšení, je nezbytné, aby evropské instituce získávaly stále větší autoritu, tedy schopnost zasahovat eh, účinně a efektivně vůči těm členským státům, eh, které eh, se odvracejí od respektování norem a e, to má pak dopad jak na evropské instituce, tak na e, občany EU. Děkuji všem, paní kolegyně Hauk, e, všem kolegům, hostům, partnerům z jiných institucí. Přeji vám krásný zbytek dne a my jako výbor se sejdeme 22. června.